Colleagues, uh, if you could take your seats, please. Thank you. Kolegové, prosím, posaďte se. So good morning, colleagues. Uh, we be... Dobré ráno, kolegové. Uh, začneme přijetím pořadu jednání. Prosím, chtěl bych vás upozornit, že bod 15 eh, písemná eh, odpověď na otázku Gerara Depré o počtu členských států, které považují Turecko za bezpečnou třetí zemi, eh, se bude konat od 18.05 do 18.15 zítra. Pokud proti tomu nejsou námitky, bude pořad jednání takto přijat. Dále schválení protokolu eh, z 19. října a 3. září. Pokud nejsou žádné námitky, bude zápis takto schválen. Potom eh, bod 3, eh, moje sdělení. Jazykový režim tak prosím vezměte na vědomí, že bohužel není dnes k dispozici tlumočení do irštiny a chorvačtiny. Teď schválení doporučení koordinátorů podle článku 205. Nejprve jmenování zpravodajů. Paní Ska Keller ze Zelených byla jmenována zpravodajkou pro rozhodnutí rady, kterým se pozměňuje rozhodnutí rady EU 2015-1601, které stanovuje předběžná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka. E, pan Díaz Demera bude zpravodajem e, dvou dokumentů v balíčku inteligentních hranic. Bude to pozměňující nařízení EU 2016-399, pokud jde o využívání systému vstup-výstup. Schvaluje výbor tato doporučení, které která eh, eh, rozhodli koordinátoři, eh, to je tímto schváleno. A za třetí, kolegové, podvýbor SEDE a náš výbor eh, budou mít společné slyšení dnes odpoledne od 3 hodin v místnosti PHS 5B001. Půjde o zajištění vnějších hranic Evropské unie, výzva pro vnitřní a vnější bezpečnost, probíhající akce na boj proti zločinnému pašování na hranicích Evropské unie. Eh, k tomu bych chtěl říci, že eh, za tímto slyšením se skrývá mnoho práce. Já vím, jak jsou členové výboru Libe přetížení, nicméně eh, pokud byste byli eh, schopní na tuto schůzi přijít, byl bych vám velice vděčný. Eh, já tam budu vzhledem k našim různým tématům, která s tím souvisejí a vaše přítomnost by byla velice vítaná. A konečně e, ještě jednu rychlou, ale důležitou věc pro mnoho kolegů. Možná jste si všimli papírových kopií e, dokumentů našeho výboru, respektive toho, že většinou nejsou k dispozici. E, bylo to rozhodnuto koordinátory, protože v dalších výborech už nejsou systematicky rozdávány papírové kopie eh, v sále. Takže chci vám připomenout, že od na žádost si je můžete eh, vyzvednout u sálové služby. To děláme schválně, abychom snížili eh, objem papíru a snižovali náklady, abychom byli šetrní k životnímu prostředí. Takže není to tak, že by sálová služba něco opomenula. Pokud vám něco chybí, je to schválně. Takže pokud potřebujete něco na papíře, tak si o to prosím požádejte. Teď se dostáváme k bodu čtyři, vážení kolegové, což je Evropská agentura pro spolupráci v oblasti prosazování práva a odbornou přípravu eh, Europol. Spravodajem je pan Dias Demera. A já bych chtěl ještě stručně říci pár slov, než mu dám slovo. Jde o rozpravu o návrhu doporučení pro druhé čtení. E, možná si pamatujete, kolegové, že parlament obdržel první čtení rady o, novém, o nové nařízení o Europolu minulý týden. E, bylo to výsledkem neformálních vyjednávání mezi parlamentem a radou, které skončilo e, v listopadu loňského roku a náš výbor ho schválil 30. listopadu hlasováním. Teď tedy začíná formální postup druhého čtení parlamentu. Spravodaj je pan Diaz Demera, eh, který nás nyní krátce uvede do problematiky. Chtěl bych zdůraznit, že jsme v druhém čtení, což bude znamenat dlouhé vyjednávání. A pravidla jsou velice jasná, pokud jde o typ pozměňovacích návrhů, které lze podat v tomto případě. A to bych chtěl zdůraznit. Já myslím, že pan zpravodaj to ještě řekne eh, detailněji, ale chtěl bych zkrátka toto zdůraznit. Lhuta pro pozměňovací návrhy je 21. dubna ve 12.00 a hlasovat ve výboru Libe se bude 28. dubna. A teď eh, dám slovo panu zpravodaji a poté stínovým zpravodajům. Takže pane Díaz Demera, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Předem se omlouvám, protože eh, mi dnes není zdravotně úplně nejlépe, nicméně eh, pokusím se o tento úvod. Vážený předsedo, eh, vážení kolegové, už je to více než tři roky, kdy jsme začali pracovat na tomto důležitém nařízení. Po deseti trialozích jsme dosáhli eh, poměrně širokého koncenzu eh, v 26. listopadu loňského roku. A díky tomu a ve světle současné situace bych chtěl zdůraznit, že teď máme velice právně užitečné nástroje na boj proti terorismu a také proti internetovému obsahu. Rozšířili jsme kompetence e, Europolu v boji proti organizovanému zločinu a proti všem e, druhům trestných činů, tak jak jsou definovány v příloze 1 zprávy. Pozice rady, která byla schválena v listopadu, e, byla oficiálně přijata 10. března letošního roku a byla zaslána parlamentu tak jak už říkal pan předseda. Tato pozice, kterou považuji za společnou pozici a plně s ní souhlasím, může být pozměněna výborem LIBE do 21. dubna do eh, poledne. A eh, hlasovat se o ní bude 28. dubna. Řík, respektive mohlo by se hlasovat 28. dubna, Není to ale e, jisté ani nutné. A konečně bych chtěl říci, že jde o velice dobrou e, dohodu, která se zakládá na širokém koncenzu. A to díky dlouhé a namáhavé práci všech politických e, skupin v našem parlamentu, Děkuji stínovým zpravodajům za e, vyjádření jejich názorů, které jsem zohledňoval. A prosím vás všechny, abyste 28. dubna hlasovali pro tento text. A právě tak na plenárním zasedání v květnu. Toto nařízení je nesmírně důležité vzhledem k situaci, ve které jsme Jde o velice užitečný nástroj na eh, efektivní eh, reagování na teroristické hrozby. Tím bych chtěl skončit, pane předsedo, ale možná byste mi mohl dát slovo ještě jednou po té, co se vysloví moji kolegové. Ano, samozřejmě, já vám dám slovo ještě na konec, pane Diazidemero. A teď půjdeme na stínové zpravodaje a první bude eh, Joe Weidenholzer za SD. Děkuji, pane předsedo. E, já bych se chtěl připojit ke zpravodaji, souhlasím s ním, myslím si, že jde o velice dobrou, e, konstruktivní spolupráci, která trvala celé tři roky. Eh, mohli jsme se řídit aktuálním vývojem a byli jsme připraveni eh, na něj reagovat. Eh, pokud jde o místo pozorování internetu, tak tam jsme zareagovali ve velice krátké době. Myslím si, že jsme projevili nezbytnou flexibilitu a nyní dovádíme toto téma ke konci. Samozřejmě, že neustále budou vyvstávat nové problémy a nové ohledy, které budeme muset potom vyřešit zvláštními právními akty Eh, teď je ale důležité, abychom, eh, že konečně máme tento dobrý základ, eh, který si všichni zasloužíme. Děkuji, Timothy. Timothy Kirkhope, prosím. Já bych pouze chtěl říci, že podporuji zpravodaje v jeho práci. A to konkrétně proto, že se domnívám, že e, my samozřejmě si všichni velice vážíme práce Europolu, zejména vzhledem k hrozbám, které dnes existují. A myslím si, že konkrétně toto opatření nám umožňuje e, trošku více e, zodpovědnosti vůči nám ze strany Europolu. Myslím si, že nám to pomůže vyvíjet náš přístup k záležitostem, jako je ochrana osobních údajů a různá práva jednotlivců v Evropě. To je důležitá záležitost, trvá to už dlouho. Já eh, mám zkušenosti eh, s věcmi, které trvají dlouho, jak dobře víte, pane předsedo, v tomto parlamentu, ale myslím si, že si musíme vždycky uvědomovat, že je potřeba podporovat Europol a jeho skvělého ředitele eh, v práci, kterou odvádí. Samozřejmě i nadále podporuji zpravodaje a doufám, že to budeme moci eh, dovést do konce v rozumném časovém období. Děkuji. Děkuji, Alde, pan Peterson. Děkuji, chtěl bych nejprve poděkovat a pogratulovat zpravodaji za to, že vedl vyjednávání a děkuji za dobrou spolupráci se všemi frakcemi a za to, že aktivně bránil pozici parlamentu. E, v současné době čelíme bezpečnostním výzvám, které ukazují, že je potřeba e, ještě integrovanější e, evropské politické spolupráce. A nyní se tady bavíme o velkém pokroku tímto směrem. Jménem mé frakce bych chtěl přivítat zejména následující prvky nového nařízení. Nový právní základ, pokud je o Lisabonskou smlouvu, dále struktura a organizace agentury, zpracovávání informací, záruky ochrany osobních osobních údajů, eh, vztahy s partnery, eh, transfer dat do třetích zemí a také eh, otázka společného parlamentního dohledu. To jsou všechno velké pokroky v posledních debatách, ale má frakce vyslovila zklamání, pokud jde o nedostatek ambicí ohledně nového mandátu Europolu. A naše frakce volá po vytvoření opravdové evropské vyšetřovací kapacity. To v žádném případě není kritika zpravodaje, protože víme, že ten toto neustále prosazoval. Litujeme ale toho, že členské státy jsou někdy značně neochotné přistupovat na eh, předpisy, které by vedly tímto směrem. Načasování eh, rozhodovacího procesu o novém nařízení Europolu eh, neumožnilo eh, začlenění nových bezpečnostních výzev na evropské úrovni. Klíčovým milníkem tohoto rozhodování a přijetí pozici jednotlivých institucí se k tomu došlo ještě před útoky na Charlie Hebdo, eh, Bataclan a v Bruselu. Eh, to jsou události, které poukázaly na nedostatky a mezery, které podle mého názoru nebyly spoluzákonodárci dostatečně zohledněny. E, proto bychom rádi podali pozměňovací návrhy k pozici rady, pokud jde o tři e, konkrétní témata. Za prvé mandát Europolu. E, domníváme se, že Europol se nemůže stát tím nástrojem, který potřebujeme na boj proti terorismu a přeshraničnímu zločinu, pokud jejím, jeho cílem zůstane, jak se tady píše, podporovat akce příslušných úřadů v členských státech a jejich vzájemnou spolupráci. Eh, nové zakládající nařízení Europolu by mělo jasně říci, eh, že Europol má mít za primární cíl eh, podporovat synergie vymáhání práva na evropské úrovni a poskytovat přeshra- kapacitu na přeshraniční vyšetřování v rámci boje proti terorismu a závažným trestným činům. Za druhé, eh, žádost Europolu o zahájení trestního vyšetřování. Musíme vybavit naši eh, Evropskou agenturu eh, právní pravomocí žádat o zahájení trestního vyšetřování. Současný text rady dává Europolu možnost podat takovouto žádost, nicméně rozhodnutí o následných krocích nechává na libovůli členských států, takže je to v praxi pouze volitelné. A za třetí poskytování informace eh, národními jednotkami Europolu. Roli národních jednotek by mělo být usnadnění spolupráce mezi členskými státy a poskytovat základ pro evropské vyšetřovací kapacity a ne filtrovat informace, které členské státy považují za nutné sdílet nebo nepovažují za nutné sdílet na evropské úrovni. Myslím si, že povinnost sdílet informace by měla být součástí popisu práce národních unit Europolu tak, aby Europol se stal informačním centrem na evropské úrovni. Jsme si vědomi toho, že eh, uzavřeme brzy dohodu v druhém čtení a naším úmyslem rozhodně není ohrozit tu dohodu, která byla vyjednána eh, po dlouhém procesu. To je nutné zdůraznit. Domníváme se ale, že máme unikátní příležitost udělat ještě krok dál směrem k větší integraci policejní spolupráce a vyšetřování na evropské úrovni. Eh, hlavy stát, ministři a lídři velkých politických skupin všichni eh, volají po lepší policejní spolupráci a výměně informací na evropské úrovni. A já si myslím, že bychom měli tato prohlášení také naplnit. Proto chceme podat eh, zacílené pozměňovací návrhy na vylepšení mandátu Europolu a vytvoření právního rámce uh, evropské vyšetřovací kapacity. Samozřejmě budeme zohledňovat zpětnou vazbu z Rady a dalších politických skupin a vyhodnotíme, zda tato nutná zlepšení jsou politicky průchodná ještě předtím, než tyto pozměňovací návrhy Eh, podáme. Já zdůrazňuji, že nechceme v žádném případě nějak schazovat tuto dohodu, která už je na stole, ale bereme to jako příležitost eh, konkrétně přinést evropským občanům eh, bezpečnost, což je cíl, který v tomto sále všichni sdílíme. Děkuji. Já poprosím tedy zpravodaje, aby se k tomu ještě vyjádřil nakonec, ale ještě předtím chce promluvit pan Terry Cabras ze Zelených. Thank you. Sure. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat panu zpravodaji, panu Agustinu Diazi Demera a také kolegům. Myslím si, že odvedl velice dobrou práci, byla to dlouhá, namáhavá práce. Já mám tři komentáře. Za prvé, <clears throat> zelení mají problémy s určitými možnostmi, o kterých se hovoří v tom textu. Říká se tam, že Europol by mohl poskytovat informace soukromým stranám. A to považujeme za velice takovou ožehavou otázku. A nevíme, jestli tedy opravdu je to funkcí policejního orgánu, aby dávali informace soukromým stranám. jestli to opravdu tady má být v jejich popisu práce. Tak to je první komentář. Druhý komentář. Už zde zaznělo, eh, řekl to kolega Weidenholter, že tam také musí být i schválení v rámci interinstitucionální eh, dohody Ale my si myslíme, že by to mělo být v nějakém jiném textu, mělo by se to um, probrat nějak jinak. <clears throat> Po těch pařížských útocích tam vlastně byla taková dohoda, aby se to rychle dalo do toho textu. Já si ale myslím, a už tehdy jsem to říkal, že ta reakce byla taková zbrklá. My bychom měli reagovat klidně, když se stane něco tak strašného. Nicméně tedy to tam nakonec eh, bylo začleněno, myslím si, poměrně dost tak eh, jaksi prostým způsobem. Myslím si, že, by to, že to není tak, jak by to mělo být. A ještě třetí komentář. Plně souhlasím s tím, co říkal pan Peterson. Myslím, že Europol eh, má vyšetřovací kapacity a že by je měl mít že by neměl pouze koordinovat ostatní eh, donucovací orgány v Evropě, ale že by opravdu Europol měl mít možnost sám zahajovat vyšetřování. S tím souhlasíme a domnívám se, že by to byla dobrá funkce, eh, kterou by Europol vlastně v tu správnou chvíli e, převzal. Ale děkuji panu zpravodaji za jeho práci a myslím si, že pan zpravodaj se choval velice laskavě, i třeba když jsme v některých věcech spolu nesouhlasili. Děkuji za spolupráci. Děkuji, říká pan předseda. A teď se dostáváme, ještě předtím, než se dám slovo zpravodaj, tak možná požádáme o stručné slovo zástupce komise a rady, protože to bude užitečné ještě předtím, než to zakončí pan zpravodaj. Takže nejprve prosím komise, jestli zástupce komise, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové. Mm, za komisi mohu být stručná a jsem si jistá, pane předsedo, že z toho budete mít radost. Jak eh, tedy eh, zde bylo řečeno, tak pan zpravodaj už na začátku zdůraznil při svém úvodním projevu, že ty diskuse a celý ten proces trvaly dlouhou dobu. Nicméně poslanci pod vedením pana zpravodaje prokázali vynikající úsilí, jednak s tím, aby našli konsensus v rámci tohoto parlamentu napříč politickými frakcemi, ale také, že se jim podařilo dosáhnout i společného porozumění s radou, komise to považuje za komplexní a vyvážený text, tuto zprávu. Pane předsedo, parlament obdržel postoj komise, který se týkal prvního čtení na radě. No a jak tedy můžete vidět v tom dokumentu, tak komise se domnívá, že cíle, které komise stanovala ve svém původním textu, eh, byly už, eh, že jich bylo dosaženo. A domníváme se, že text, který máme před sebou, je text, který eh, popisuje agenturu, která nyní bude řízena právním nástrojem, a že to tedy všechno bude v souladu, bude to eh, tedy mm, zesladěno s Lisabonskou smlouvou. Eh, ten mm, dá to také novou odpovědnost tomu úřadu, ale také i efektivitu a eh, provozuschopnost. Domníváme se tedy, že ty poslední fáze této práce mohou být provedeny rychle, aby tedy eh, se ještě dořešily ty nové systémy řízení v Europolu a aby se tam tedy zavedl ten nový rámec řízení, aby se to všechno už dostalo do praxe. Děkuji. Děkuji a ještě zástupce nebo zástupkyně rady. Prosím, máte slovo. Dobrý den. Děkuji za to, že zde mohu vystoupit jménem rady dnes dopoledne. Jak již řekla zástupkyně komise a řekl to i zpravodaj, i rada se domnívá, že toto je dobrý výsledek, jehož bylo dosaženo spoluprací mezi orgány. Eh, je to tedy po dlouhých a občas obtížných vyjednáváních. Rada by opravdu ráda viděla, aby tato důležitá legislativa byla schválena. Děkuji. Děkuji. Takže nyní pan Diaz Demera, zpravodaj. Chcete ještě říci pár slov na závěr? Ano, děkuji, pane předsedo. Dovolte mi také ehm, vyjádřit díky zástupcům eh, socialistů, eh, zástupcům EKR a zástupcům ALDE i zelených, i paní eh, zástupkyni komise a zástupkyni rady, za všechny jejich komentáře, eh, protože to tady obohatilo ještě mé další eh, poznatky a to jsem také rád, že jsem slyšel, že jsme dosáhli kvalitní dohody. Chci se vyjádřit k tomu, co řekl pan Peterson. Chtěl bych mu vyjádřit poděkování a e, chci říct, že ta práce, e, nebo ta, ta, ta doba, kdy, kdy jsme spolu spolupracovali, tedy byla příjemná. A i když Já ale musím e, kategoricky odmítnout předkládání pozměňovacích návrhů. Myslím si, že to není ani vhodné, ani že to není dobře načasované. A má frakce bude proti těmto pozměňovacím návrhům, protože by eh, závažně ohrozili interinstitucionální dohodu s radou a komisí. Takže si myslím, že by nemělo být dovoleno, aby zde byly předkládány pozměňovací návrhy, které se týkají toho, aby, byla odstraně, aby byly odstraněny ty národní jednotky. protože právě ty národní jednotky jsou důležité pro Europol. Jsou to vlastně celou, jsou to vlastně páteří, jsou páteří toho Europolu. Jsou to cesty, kterými se vyměňují informace, kterými se předávají ty informace dále, ty informace, které byly schromážděny na jednom místě. Pokud by neexistovaly tyto národní jednotky, tak by Europol nemohl vůbec existovat. Mm, Europol by musel získávat informace z nějakých otevřených zdrojů, jako je rozhlas nebo televize. A to tak to není možné. Já tedy eh, chápu, že ten pozměňovací návrh ALDE byl podán v dobré víře, ale je naprosto nepřijatelné, aby byl schválen. A pak ještě bych chtěl ještě mm, říci všem frakcím, které usilovně pracovaly na této um, práci, Chtěl bych je tedy požádat, aby odmítli ten pozměňovací návrh, který hodlá předložit skupina ALDE. Děkuji. Ano, děkuji. Už nebudu dávat dalším slovo, ale jenom na závěr bych chtěla říci, že jsou zde tedy dvě otázky. Za prvé obecný přístup a za druhé přípustnost. Eh, nechci ale už znovu otevírat tu diskusi. Nechci teď se pouštět do diskusí, myslím si, že by to asi k něčemu nevedlo, ale já bych jenom řekla něco závěrem, abychom věděli, v jaké jsme pozici. Protože pokud bych dal slovo liberálům, stínovým zpravodajům z ALDE, tak, tak by pak zase chtěli se k tomu vyjadřovat další stínový zpravodajové a tak dále. Takže já bych chtěla říci, že jsou zde tedy dvě otázky. Za prvé obecný přístup, za druhé přístup, eh, přípustnost eh, pozměňovacího návrhu. Ta přípustnost pozměňovacího návrhu. Já si myslím, že ten pozměňovací návrh je zřejmě přípustný, ale zatím se ještě na, na to podíváme. A ta otázka toho obecného eh, přístupu, tak s tím souhlasím. Souhlasí to vlastně, je to tedy obecně přístup nejenom zpravodaje, ale i EKR, a SAD a tak dále. Už se dostáváme vlastně k druhému čtení po dlouhých jednáních, takže já si myslím, že tedy Ehm, je to, ta, je to tento postoj. Myslím si, že i zpravodaj eh, za liberály to takto vnímá. Takže a to je také tedy ten postoj předsedy. A co se týče tedy toho, eh, při, eh, při, té přípustnosti toho pozměňovacího návrhu, na to upozornil pan Demera, já se na to ještě podívám, ehm, zjistím to, jak to tedy je s tím, s tou jeho přípustností. A nyní tedy už bych vás chtěl požádat, abychom se mohli přesunout k dalšímu bodu. Zde si myslím, že známe pozici. Samozřejmě mm, poslanci mohou nakonec hlasovat proti, ale já bych podpořil obecný postoj zpravodaje a stínových zpravodajů, kteří vystoupili. Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 21. čtvrté 28. bychom chtěli hlasovat na Libe. Děkuji panu zpravodaji a také stínovým zpravodajům, kteří vystoupili v diskusi. Okay, colleagues, let's go to uh, point five now, which is... Um, vážené kolegyně, kolegové, přejdeme k dalšímu bodu, Mám pocit, že nikdy nemáme žádné jednoduché názvy našich bodů a jednoduché věci. Takže teď se dostaneme k tématu, které, jak někteří z vás ví, je zajímavé, ale také kontroverzní. Budeme hovořit o sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě, které se týká současné situace ve věci nereprocity s některými třetími zeměmi v oblasti vízové politiky. Chtěl bych jenom připomenout kolegům, pokud někteří možná to potřebují trošku připomenout. Jedná se o sdělení komise o současné situace, také se tam jedná o možných cestách vpřed, E, toto sdělení se týká takzvaného mechanismu reciprocity, to znamená, že každý, vlastně e, jde o to, že všichni občané by měli mít e, stejný, stejnou možnost požívat bezvízový styk se zeměmi, s nimiž Evropská unie tedy má. Ten bezvízový styk a je tam mechanismus, který říká, že pokud ta třetí země zruší bezvízový styk, tak pak je 24-měsíční lhuta od oznámení té nereprocity. Evropská komise má povinnost schválit akt přenesené pravomoci, který na 12 měsíců pozastaví stanoví bezvízový režim eh, pro některé občany těch třetích zemí, s nimiž existuje ten systém nebo ten stav nereprocity. Mechanismus rovněž žádá komisi, aby také brala v úvahu případné dopady pozastavení bezvízového režimu eh, na vnější vztahy Evropské unie eh, a na vztahy s touto třetí zemí. Toto sdělení hovoří o tom, že co se týče USA a Kanady, tak tam zatím ještě nebylo dosaženo dohody Komise se zatím rozhodla nevydat eh, akt v přenesené pravomoci, ale zatím pouze vydat eh, sdělení, které žádá parlament a radu, aby okamžitě začaly vyjednávat a aby tedy začaly, aby nalezli co nejlepší cestu vpřed. Ehm, do dva, nejpozději do 12. července mají eh, komisi informovat. Takže teď dám slovo komisi. Nejprve nás informuje o nejnovějším vývoji a potom také ještě otevřu rozpravu za eh, komisi zde máme paní Belindu Pike. Vím, že někteří členové určitě pak budou chtít vystoupit k tomuto um, ehm, ožehavému kontroverznímu tématu. Takže nejprve paní Belinda Pike. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat výboru za to, že zařadil tento bod na pořad jednání poté, kdy 12. dubna došlo ke schválení sdělení komise. Chtěla jsem vás informovat o tom, jak to vypadá v té situaci s, ve věci nereprocity. Takže já to trošku schrnu. Ten mechanismus reciprocity byl dohodnut v eh, únoru 2013 a podle tohoto mechanismu je to tak, že pokud do 12. Eh, dubna 2016 eh, tedy zůstanou ještě některé třetí země, které neplní tyto požadavky, to znamená, že uvalují víza na některé eh, členské státy Evropské unie, tak potom je tedy dalším krokem je pozastavení víze bezvízového režimu na 12 měsíců pro některé osoby těchto třetích zemí. Takže jak už také zde zaznělo, tak nařízení rovněž chce, aby komise brala v úvahu případné dopady pozastavení bezvízového režimu pro Eh, externí vztahy Evropské unie a třetích zemí. Takže jak vypadá stávající situace? Kanada nadále uplatňuje vízové požadavky pro Bulhary a Rumuny. USA vyžaduje víza pro občany Bulharska, Chorvatska, Kypru, Polska a Rumunska. Navíc ještě americký kongres eh, loni v září také schválil speciální eh, akt, který se týká cestování a týká se vlastně všech zemí Evropské unie, například eh, eh, někdo, kdo má francouzské i izraelské občanství, potřebuje teď výzum, pokud chce do USA. Eh, máme zde také podrobné informace, také jsme vyhodnocujeme dopady, jaké by to mělo zavedení vízového režimu s Kanadou a USA, také i posuzujeme to, jak by to bylo proveditelné toto znovu zavést. Sdělení rovněž hovoří o Bruneji, ale já tedy s radostí mohu říci, že Brunej už 13. dubna oficiálně informovala komisi, že už zavedla výjimku, nebo tedy, že tedy zrušila ten vízový styk s občany Chorvatska a také, že začala uplatňovat 90-denní eh, bezvízový styk pro občany Lichtensteinska. Takže z Brunejí tedy už je to teď eh, vyřešeno, zaručeno. Co tedy ještě je v tom sdělení? Za prvé, co se týče občanů Evropské unie, pozastavení bezvízového režimu, zejména co se týče USA, by mohlo mít tedy negativní dopad na evropské občany. Legislativa USA říká, že tedy mohou být víza pro občany všech eh, členských států. Co se týče Kanady, tak tam eh, tedy to, ta vízová politika není příliš, není vlastně úplně v tom jejich eh, režimu. Také by bylo obtížné zpracovávat všechny žádosti o víza podle vízového režimu a v určitých časových lhutách. Odhadujeme, že členské státy by mysleli zpracovat ročně asi 10 milionů víz pro USA a asi 2 miliony pro Kanadu. Ještě to zařadím do kontextu. V současnosti je to tak, že v současné eh, době je těch ten počet asi 120. To jsou tedy, eh, a tam jsou tedy, v roce 2015 byl celkový eh, byla celkový počet 15,5 milionů žádostí o víza. A dopadem je to, že žádatelé o víza by museli čekat déle, museli by tam být delší lhuty. A dá se také očekávat, že někteří tito žadatelé by se tedy nakonec rozhodli, že do Evropské unie cestovat nebudou. To by tedy také snížilo počet eh, těch eh, cest, vlastně lidí, kteří cestují z, do Evropské unie, z Kanady a z USA, měly by to také negativní dopady. E, pokud mm, je to tedy zhruba pěti pro ten pětiprocentní pokles těch turistů z USA a z Kanady by představovalo asi 1,8 bilionů eur méně pro ekonomiku. Takže o tom také hovoříme v tom sdělení. Zároveň v, té, v tom sdělení komise i nadále apeluje na USA a Kanadu, aby ukázali svou připravenost znovu zavést bezvízový režim pro všech 28 členských zemí, tím, aby tam tedy také zavedli hmatatelné cíle, jak dosáhnout tohoto hlavního cíle. Co se týče Kanady, ve sdělení se říká o tom, že musí být rychle zaveden nový systém ETA, což je elektronický systém eh, udělení povolení pro vycestování pro některé kategorie bulharských a rumunských eh, eh, občanů. A to potom vlastně umožní vlastně navýšit vlastně ten prakticky bezvýzový styk pro 30 Bulharů a Rumunů. Komise také navrhla, aby Kanada rozšířila tu, tu, tu působnost systému ETA i na další eh, nízkorizikové eh, cestovatele. U USA se očekává také vlastně podobné rozšíření také na ty nízkorizikové eh, cestující. Takže očekáváme také, aby USA rozšířila systém ESTA i na občany těch dalších těch pěti zemí, mm, kteří už třeba v minulosti získali výzum během posledních deseti let. Také eh, je zde nová legislativní iniciativa, která by měla přidat eh, flexibilitu, eh, která se bude týkat toho kritéria 3 odmítnutých žádostí a že by také tady umožnila většímu počtu lidí, aby měli prospěch z bezvízového režimu. Komise chápe frustraci členských států, kterých se to týká, Uh, oni neustále musí žádat o víza, když chtějí vycestovat do Kanady a do USA. Komise by chtěla ještě zdůraznit, že tyto myšlenky v tom sdělení nejsou vlastně řešením, protože cílem je bezvízový režim pro všechny občany všech členských států. Ten cíl zůstal nezměněn. Nicméně, pokud alespoň dosáhneme částečného bezvízového režimu pro některé uh, skupiny občanů, je lepší než ten stávající stav. Pak ještě co se týče Mm, proveditelnosti a dopadu na obchod, na ekonomiku a na další vztahy. Takže komise žádá spolu, spolu zákonodárce, aby se k tomu co nejdříve vyjádřili a aby nalezli způsoby, jak postupit vpřed. Komise také vítá, že Libe tedy eh, zařadila tento bod na pořad jednání. Děkuji. Děkuji vám. Vím, že to je důležitá věc pro členy výboru to, že komise nebude předkládat delegované akty a také důvody, které k tomu vedly. Takže já vám umožním se teď vyjádřit. Pan zpravodaj Dmeras byl eh, tedy zpravodajem, když jsme přijímali zprávu o mechanismu reciprocitě. Takže prosím, máte slovo. Muchas gracias, señor presidente. Děkuji, pane předsedo. Ano, jak jste správně uvedl, Toto je komplexní záležitost. Než se dostaneme k podrobnostem, já jako zpravodaj eh, k nařízení 539 lomeno 2009, což byl dokument, který vedl k vytvoření doložky o reciprocitě, tak musím uvést několik dalších věcí, které možná kolegové již ví. Jednalo se o tom více než dva a půl roku. Proběhlo i osm trialogů, což eh, nakonec eh, tedy ten proces byl ukončen v září 2013 a podařilo se získat jednomyslnou podporu. 120, pardon, 280, 328 hlasů v eh, parlamentu bylo pro, Potom iniciativa byla spíš spuštěna v květnu 2011. Nebudu zacházet do podrobností celého toho nařízení, pouze bych uvedl to, že vyjednávání bylo opravdu velice dlouhé a všechny aspekty vnitrostátních politik i e, zahraniční politiky byly podrobně projednány a zohledněny. Vízová politika musí být vyvážená, musíme zohlednit právě tu potřebu e, reciprocity. Výzva, která před námi stála, byla obtížná, nám se ale podařilo pokrýt eh, všechny aspekty, zareagovat na všechny citlivé otázky a vytvořit takové řešení, které zajistí, zajistí solidaritu a také spravedlivé zacházení se všemi, opakují se všemi evropskými občany. Zároveň jsme samozřejmě také zohlednili zahraniční politiku Evropské unie. Z toho důvodu jsme se rozhodli, že komisi udělíme takovéto pravomoci, aby během prvních 24 měsíců po schválení nařízení mohla přijímat eh, nutné kroky k tomu, aby zajistila plný eh, režim reciprocity, plnou reciprocitu. Po vypršení této lhůty, jak uváděla zástupkyně komise, to říká nařízení jasně, komise má povinnost předložit akt v přenesné pravomoci a ne sdělení. Komise má takovou tu povinnost předložit eh, delegované akty, pomocí nichž dočasně zruší nebo ovlivní vízovou politiku pro ty třetí země, které nerespektují zásadu reciprocity vůči členským státům. Komise z toho důvodu má nulový manévrovací prostor To potvrdil také Evropský soudní dvůr 16. června 2015 a tedy v rozhodnutí, které bylo vydáno tohoto dne. Nebudu zacházet do podrobností tohoto sdělení, informačního sdělení. Myslím si, že zástupkyně komise nám to vysvětlila jasně. teď není vhodná chvíle k tomu, abychom jednali o tom, zda eh, Brunei, Spojeným státům nebo Kanadě eh, obnovit vízovou povinnost. To nařízení 523 z roku 2001 jasně uvádí, jakým způsobem máme postupovat. Uvádí se tam, jako má povinnost, povinnost komise, úvodní ustanovení 3, jasným způsobem říká, že Evropská unie musí aktivně usilovat o dosažení plné reciprocity v kontextu vízového systému, pokud je vztahy se třetími zeměmi což vede k navýšení kredibility a koherentnosti zahraniční politiky Evropské unie na mezinárodní úrovni. Otázka, o které dnes jednáme, je, pokud to tak mohu říci, pokryta v bodě 1.4f tam se uvádí, že po vypršení lhůty 24 měsíců poté, co bylo sdělení, zasláno sdělení eh, té zemi, která neodstranila eh, víza, tak komise musí přijmout delegovaný akt, pomocí něž pozmění přílohu 2 a po dobu 12 měsíců zruší eh, výjimku z vízové povinnosti pro státní příslušníky té třetí země, která nerespektuje reciprocitu. Nicméně se tam neuvádí nic o tom, že komise předloží sdělení ještě jednou opakuji, nikde se neuvádí, že by komise měla předkládat nějaké sdělení, tak jak k tomu teď došlo. Komise měla postupovat tak, že by nám vysvětlila, jak postupovala během uvedené lhuty a měla nám vysvětlit, proč se jí nepodařilo zajistit reciprocitu a proč nesplnila svoji povinnost předložit nebo vydat ten delegovaný akt. Poté, co by byl delegovaný akt eh, vydán, by zákonodárci, parlament a rada jednali o tom, zda jej uplatní v praxi či ne. Nicméně to je pravomoc, která přísluší nás a ne komisi. Není možné nahradit eh, delegovaný akt dělením. Komise se nemůže přisvojovat pravomoci, které jí nenáleží, nemůže eh, porušovat předpisy vyplývající z nařízení. Zvláště to není možné z toho důvodu, že, jsme takovou, že takováto možnost byla vyloučena i e, soudním dvorem. Já jsem samozřejmě přítelem Spojených států i Kanady a nechci, abychom se dostali do situace, kdy těmto dvěma zemím budeme muset obnovit vízovou povinnost. Pouze říkám, že Spojené státy i Kanada uplatňují výjimku e, pro Kypr, e, Polsko, Rumunsko, Polsko a Spojené státy, pardon, ehm, my jsme museli vyvinout, eh, musíme vyvinout veškeré diplomatické úsilí, abychom zjistili, proč tomu tak je. Děkuji. Very well put. Ano, to bylo řečeno krásně, pane Diaz de Mero. Než předám slovo dále paní Vajon, eh, pouze říkám, že dáme slovo komisi na, kon, na konci, abychom zjistili, proč komise nevydala delegovaný akt, tak jak to uvedeno v tom nařízení 539 a proč eh, před vydáním sdělení nekonzultoval situaci s parlamentem a radou. To opravdu potřebujeme zjistit. Teď ale dám slovo kolegům, kteří určitě sdělí něco podobného. Slovo má paní Tania Fajon. Ano, děkuji, pane předsedo, děkuji také eh, za vyjádření komisi. Já jsem byla stínovou zpravodajkou u toho stejného nařízení a sdílím obavy, které teď zazněly i stanovisko, takže víceméně eh, řeknu to stejné. Je pravda, že toto je jednak citlivá otázka, komplikovaná záležitost na jedné straně, ale na druhé straně je to zase poměrně jasné. Takže není mi jasné, proč nás komise žádá o to, jaký je nejvhodnější způsob postupu. Je jasné, že vyjednávání bylo dlouhé a otázka o tom, zda by komise měla či neměla respektovat své vlastní nařízení, je naprosto nerelevantní. A toto by nemělo být předmětem politické diskuze. Uběhly už dva roky, takže by nás nemělo překvapovat, eh, co se stalo. Komise ve svém sdělení zmiňuje čtyři eh, třetí země. Nehovořilo se o Japonsku. Na to jsem se komise ještě chtěla zeptat, proč komise nezmiňuje, nezmiňuje Japonsko proč o tom nehovořila dnes dopoledne, ale společně se Spojenými státy, Kanadou a i Brunei, což jste vysvětlovala, tedy tyto třetí země nerespektují zásadu reciprocity vůči e, státním příslušníkům pěti členských států Unie, což vede k tomu, že občané jsou vlastně považováni za občany druhé kategorie, což podle mne je naprosto nepřijatelné. Parlament je jedna z institucí, která velice silně hájí rovné zacházení se všemi evropskými občany. Podle toho nařízení 539 má komise povinnost přímo delegovaný akt a potom uh, mají parlament a rada tři měsíce na to, aby to buď schválili, nebo se proti tomu postavili. Podle mne tedy není vhodné žádat naši instituci, eh, aby se vyjádřila k tomu, jaký je vhodný další postup. Jak jste už říkal, toto může vést eh, k zátěži pro členské státy na jedné straně, ale na druhé straně my nemůžeme dovolit to, aby se některými občany tady zacházelo jako s občany druhé kategorie, aby neměli možnost cestovat eh, volně. Kromě toho zazněly nejnovější změny vízového programu Spojených států, což vede k tomu, že bezvýzový styk se Spojenými státy je eh, ohrožen, pokud eh, se občané v minulosti vydali do Iráku, eh, Syrie nebo Sudánu, což narušuje také zásadu reciprocity. Z toho důvodu bych chtěla poprosit o vysvětlení, co to přesně znamená. A mám vlastně pouze jedinou otázku. Jak teď má komise v plánu postupovat? Buď teď okamžitě přijmete delegovaný akt, a nebo budete muset eh, své vlastní nařízení pozměnit. Mně žádná jiná eh, cesta vpřed nenapadá. Myslím si, že na to bychom si měli na to bychom měli dostat jasnější odpovědi. My jsme totiž jednali o dokumentu velice dlouho, dokonce se to dostalo i k soudu a k soud se tomu vyjádřil velice jasně, je nutné vydat delegovaný akt. Děkuji. Děkuji, teď Cecilia Wikström. Děkuji. Ano, já se připojím k ostatním, také musím říci, že mě to nejenom překvapuje, ale dost znepokojuje, tedy to, jakým způsobem se komise rozhodla postupovat v tomto případě. Vzhledem k tomu, že platné právní předpisy, na kterých se dohodli oba zákonodárci, jasným způsobem stanovuje předpisy, pokud je o vízovou reciprocitu se Spojenými státy. Když by Spojené státy odmítly vízovou reciprocitu s EU, tak by EU neměla umožňovat bezvízový styk američanům, kteří cestují do Evropy. Tento diskriminující přístup ze strany eh, Spojených států vůči eh, Rumunům a Bulharům a teď se to vlastně uplatní na všechny eh, evropské občany, kteří mají dvojí národnost, tedy toto není nic jiného než diskriminace a je to nepřijatelné. Podle mne jsou právní předpisy naprosto jasné. A jak Tania právě vysvětlila, stanovisko naší instituce je také jasné. A v souladu s právem komise tedy nepotřebuje teď konzultovat zákonodárce, prostě by měla odvádět svoji práci. Spojené státy nerespektují fakt, že vízová reciprocita je pouze možná stejným způsobem vůči celé EU. V takovém případě má komise povinnost vyplývající ze zákona vydat delegovaný akt pozastavit bezvízový eh, styk se Spojenými státy a toto pravidlo by se mělo stejným způsobem uplatňovat pro všechny. Otázka, která teď vyvstává, je, proč vůbec tato diskuze běží. Právní předpisy jsou jasné a já bych chtěla komisi požádat, aby laskavě respektovala povinnosti, které vyplývají ze smluv a evropských právních předpisů a aby vydala daný delegovaný akt tak, jak se od ní vyžaduje. Toto E, řešení vůči Spojeným státům je jak nepřijatelné, tak nevhodné. Já bych chtěla výbor požádat, aby se obrátil na právní službu parlamentu a aby nám sdělil, co nejdříve to bude možné, aby tedy koordinátory informovat co nejdříve o tom, jaké právní kroky parlament může a musí podniknout, za předpokladu, že by komise i nadále ignorovala své povinnosti, které vyplývají z evropských právních předpisů, což je potom eh, škodlivé pro evropské občany. A prosím, odpovězte mi na následující věc. Buď komise vydá delegovaný akt, anebo pozmění platné nařízení. Jaké řešení volíte? Co si myslíte, že je lepší? Každopádně vy nemáte vydávat sdělení, ale případně se vydat legislativní cestou, pokud je to v této chvíli nutné. Děkuji. Děkuji. Sofie Interval. Ano, děkuji, pane předsedo. Já velice souhlasím se vším, co zatím zaznělo. Musím říci, že jsem velice překvapena. Pokud Evropská komise nebere evropské občany vážně tak, jak může očekávat, že ji budou brát vážně evropští občané. Překvapuje nás to, že lidé v Evropské unii jsou zklamáni, když samotná Evropská komise nehájí zájmy evropských občanů. Tak co od ní mohou občané očekávat? Měli jsme tento skvělý program, dokonce místo předseda e, eh, výboru se za to zasazoval, tedy o lepší právní předpisy, ale toto jsou hro, toto je hrozné řešení. Když jsem si vyslechla komisi, která uvedla, ano, my teď vyzveme, vyzveme Spojené státy, pokud by pokud možno, prosím, prosím, eh, zvážili to, že k našim občanům budou eh, přistupovat eh, decentně. To ne, my nemůžeme vyzývat, pardon, my nemůžeme takto žádat, prosit Spojené státy, my musíme vyzvat jasným způsobem, aby s námi zacházeli tak, jak se s námi zacházet má. Také se musím připojit k tomu, co před chvílí uvedla kolegyně Cecilia Wikström. Myslím si, že v této fázi bychom měli zvážit, jakým způsobem komisi přinutit, aby plnila své povinnosti. To by opravdu mohlo vést k tomu, že e, poženeme komisi před soud. Neměli bychom tady čekat moc dlouho. A nakonec, co mi nejvíce vadí, je to, že bezvízový styk se Spojenými státy často využívají uh, Spojené státy právě k tomu, aby vydírali Unii a uh, získali tak celou řadu bezpečnostních opatření z naší strany. Pokud tento bezvízový program se využívá tímto způsobem a nepokrývá ani všechny evropské občany, tak Komise tedy pouze skloní hlavu před Spojenými státy a řekne, omlouváme se, že vás vůbec vyrušujeme. Tak to je podle mne nepřijatelné. Všichni evropští občané, všechny členské státy by měly mít stejné zacházení a my očekáváme od Evropské komise, že bude tuto zásadu také respektovat. My jsme před dvěma lety hlasovali Odhlasovali jsme tyto právní předpisy a teď očekáváme, že komise bude plnit své požadavky. Jinak by tato instituce v určité fázi mohla vyjádřit ten nedostatek důvěry právě v komisi. Děkuji. Děkuji, jak jsem říkal, všichni říkáme vlastně eh, to tež, každý svým zaměnitelným stylem. Pan Pavel, prosím. Děkuji, pane předsedo. Eh, já to vezmu velice rychle a chtěl bych eh, se zeptat komisi, zda, by, zda se ptají Kanady a členských států, jestli si uvědomují následky eh, jejich víz pro občany členských států Evropské unie. Chtěl bych to uvést eh, do kontextu. 20 eh, milionů Rumunů nemá stejná práva jako 26 ostatních členských států v případě Kanady a 23 členských států v případě USA. Komise zasílá výzvy těmto dvěma zemím, ale nic se neděje. Je tu možnost částečného uh, udělení bezvízového styku, to je, to, to je něco, ale není to dost. Pořád si připadáme jako druhořadí občané. Rumunsko uh, je nazýváno strategickým partnerem uh, spojenými státy i NATO, přesto ale nám nebyl udělen bezvízový status. Žádá se od nás, abychom chránili vnější hranice Evropské unie a NATO, ale přesto naši občané jsou druhořadí. Už skoro deset let jsme členy Evropské unie, ale přesto si připadáme, jako bychom tu vlastně nebyli. Nejsme v Schengenu a nemám, netěšíme se bezvízovému systému. Očekáváme solidaritu s občany e, ostatních zemí, od nás se očekává solidarita v případě uprchlíků a my bychom si ji rádi vybrali v tomto případě. Paní Stevens, prosím. Děkuji, pane předsedo. všichni vědí, že cestovní ruch ze Severní Ameriky eh, má hodnotu 60 miliard. To je každoroční eh, export automobilového průmyslu. Z toho je vidět, eh, o jak důležité téma jde a kolik toho na něm závisí. Já jsem ráda, že komise odložila rozhodnutí o tři měsíce, protože to dává všem stranám čas na dosažení dobré dohody. Vzhledem k útokům v Paříži a Bruselu eh, je postižena naše ekonomika, eh, trpí hotely a restaurace. My potřebujeme turisty. klást vízové požadavky na turisty z Ameriky a z Kanady by snížilo eh, počty turistů. Takže já apeluji na všechny strany, aby měli pochopení a doufám, že dosáhneme dobré dohody. Děkuji. Děkuji, paní Zipl, prosím. Děkuji. Já souhlasím s mnoha názory kolegů, kteří hovořili přede mnou. Eh, jen bych chtěla odkázat na to, co říkala Sophie Intfeld, a sice, že to, co komise předvádí, to je špatné zákonodárství. Ne, to, to, tak to není. To je odmítání eh, tvořit zákony. To je odmítání zaujmout jasnou pozici, to je odmítání zhostit se zodpovědnosti. Přesně tohle je ale úkolem komise. Komise je jediná instituce, která může předkládat návrhy zákonů pokud správně chápu ten postup, tak oni mají povinnost předložit akt přenesené pravomoci. Rada bych položila otázku. Kdyby nešlo o Kypr, Bulharsko a Rumunsko, ale teď po útocích o Francii a Belgii, kdyby ti nesměli cestovat eh, bezvízově do Spojených států, reagovala by komise stejně? Já myslím, že ne. Těším se tedy na jasnou odpověď. Chtěla bych, aby Spojené státy a ostatní země zapracovali na vízové reciprocitě. A mě nezajímá sdělení komise. Takhle nemá vypadat sdílení odpovědnosti na evropské úrovni. A k tomu problému, že někteří e, občané Evropské unie nemohou cestovat bezvízově, Bulhaři, Rumuni a Kypsané, tak to je nepřijatelné pouze na tom základě, že někteří občané kdysi dávno z těchto zemí byli v Syrii nebo v Súdánu a teď nemůžou cestovat bezvízově jenom kvůli tomu. E, já vám můžu říci, že osobně znám některé občany z Německa, e, kteří nesmějí cestovat bezvízově do Spojených států a teď nemůžou navštěvovat své rodiny, to je nepřijatelné a opravdu očekávám nějaké jasnější rozhodnutí od komise, abychom zajistili výzovou reciprocitu. Děkuji, pan Radev, prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, Bulharsko už je deset let členem Evropské unie, ale bohužel je nám různými způsoby připomínáno, že nejsme plnohodnotní členové. Rozšíření vízového režimu na bulharské občany, kteří cestují do Kanady a USA, je jen dalším eh, takovým příkladem. Evropská unie musí ukázat, eh, že členské státy jsou solidární. Eh, chtěl bych přivítat iniciativu kanadské vlády na usnadnění víz bulharským držitelům eh, kanadských a amerických víz a doufáme, že toto nařízení eh, bude uplatněno co nejdříve. Eh, doufáme také, že USA budou následovat a odstraní víza. Chtěl bych se zeptat Evropské komise, jaká konkrétní opatření podniknou na pokračování dialogu s Amerikou a Kanadou za účelem odstranění vízové povinnosti pro Bulharsko, Rumunsko a další země v nejbližších měsících. Vzhledem k tomu, že podle sdělení z 12. dubna postupuje komise tuto záležitost Evropskému parlamentu a radě, a to v rozporu s platnými předpisy. Kdy tedy bude toto nařízení konečně implementováno v jeho úplnosti? Děkuji. Paní Holmajer, prosím. Eh, eh, já bych chtěla ještě poprosit komisi, aby eh, se mohla eh, chovat trochu eh, důsledněji. O tomto tématu jednáme už dlouho a já vůbec ani nechápu ten seznam těch zemí. To je tak nelogické. Proč někteří mají vízovou reciprocitu a jiní ne? Já tomu nerozumím. Nevím, proč Chorvatsko má jiné zacházení než například Slovensko, nebo Maďarsko, nebo, ne- nebo Německo. Já si nemyslím, eh, že pokud někdo eh, má úmysl spáchat trestný čin nebo závažný čin ve Spojených státech nebo v Kanadě nebo v ostatních eh, zemích, tak normálně si Eh, zločinci nežádají zrovna o výzum, aby vstoupili do země, ale využívají každé možnosti, eh, každé příležitosti a každého prostředku od falšování pasů až po falšování víz, po falešné totožnosti. Oni si najdou cesty, jak se tam dostat. A eh, výzum u nich bývá ten nejmenší problém. A pokud existují určité pochybnosti, tak bych si při nejmenším přála, aby ty země učinili nějaký konstruktivní návrh, Eh, a ozřejmili, v čem ty jejich pochybnosti spočívají, aby se mohli s těmi státy domluvit. K tomu je přece dostatek ochoty. Nicméně chovat se takhle, říci zkrátka ne, eh, tak a my přejdeme v nečinnost, tak to podle mého názoru je naprosto nepřijatelné a jsem ráda, že jsme v Evropském parlamentu jednotní, protože si myslím, že takovýto signál je nutný ze strany Evropského parlamentu. A konečně paní Jotová má stručnou otázku. Děkuji, Klode. Já mám otázku na komisi. Velice pozorně jsem poslouchala a mm, nechápu, co se stalo během těch 24 měsíců. Čeho komise dosáhla ve vyjednávání? Pochopila jsem pouze to, že komise se chová poměrně cynicky. Pokud nějakými způsoby narušíme naše vztahy s USA a Kanadou, pak Evropská unie utrpí ztráty a občané třetích eh, zemí budou muset stát fronty na výzum. Ale co práva evropských občanů? Kromě toho ty malé kroky, které Evropská komise podniká k odstranění vízové povinnosti pro občany určitých zemí, Eh, neřeší problém. Co přesně tedy očekáváte od Evropského parlamentu? A jaké kroky hodláte podniknout v nejbližších měsících, aby byla implementována legislativa, kterou jsme přijali? Eh, děkuji. Eh, já teď dám slovo ředitelce DG Home Berlingě Pike, která jsem určitě přišla s tím, že očekávala Eh, ty komentáře, které eh, slyšela od kolegů poslanců. Já myslím, že eh, kolegové opravdu chtějí slyšet, proč komise neimplementuje evropské právo. To je ta zásadní otázka, eh, na kterou se ptali všechny politické frakce, všichni kolegové. Proč není implementováno evropské právo? Eh, proč jste nepředložili akt přenesené pravomoci tak, jak jste měli povinnost? Opravdu chceme slyšet jasnou a nejednoznačnou odpověď. Mnozí z nás mají určitá podezření nebo tuší, ale chceme to od vás slyšet. Přesně tak jako odpovědi na další otázky, protože tohle opravdu Eh, dělá hodně zlé krve. Eh, často o tom hovoříme s koordinátory, o tom, co můžeme dělat. Eh, takže prosím, odpovězte na tuto ústřední otázku ve svém závěru. Děkuji, pane předsedo, já se snažím odpovědět. Jenom k takové uvedení do kontextu. Za prvé, komise, tak jako všichni v parlamentu, se domnívají, že by měla existovat úplná vízová reciprocita. Ptali jste se, co děláme, co jsme dělali. Tak eh, my jsme vedli diskuze s dotyčnými zeměmi v uplynulých dvou letech eh, a prostřednictvím sdělení jsme informovali parlament a radu, eh, chodili jsme sem vysvětlovat procesy když se podíváme na uplynulé desetiletí, tak v roce 2005 18 států šengenského prostoru eh, nám eh, nás informovalo, že osm třetích zemí zavádí vízovou povinnost. Bohužel dnes pět členských států eh, je postiženo vízovou povinností dvou třetích zemí, nicméně myslím si, že vízová reciprocita zaznamenala pokrok. To bychom neměli ztrácet ze zřetele. Chtěla bych se zmínit o Japonsku, o kterém hovořila Tania Fajon. Eh, Japonsko prodloužilo bezvízový styk eh, pro Rumunsko pro Rumunsko do 31. prosince, takže momentálně není s reciprocitou problém. E, rumunští občané mohou bezvízově cestovat do Japonska. E, samozřejmě e, situaci pozorně sledujeme a očekáváme, že bezvízový styk bude prodloužen eh, až za 31. prosinec 2018. S Japonskem tedy není eh, problém s reciprocitou. Mohu vás ujistit, že eh, komise využívá všechny kontakty na všech úrovních s kanadskou a americkou administrativou, úředníci z kanadských a amerických orgánů. Vidím, že se účastní této schůze, takže mohou eh, vyřídit zprávu z parlamentu. Eh, můj komisař mluvil se svým protěžkem minulý týden a očekáváme, že další kontakty na vysoké úrovni eh, proběhnou v nejbližších týdnech. Komise zatím nepodala eh, akt přenesené pravomoci. Ano, legislativa hovoří jasně. Eh, Sophie Infeld eh, hovořila o lepší regulaci. Tak ano, lepší regulace, když se podívám na novou meziinstitucionální dohodu, vyžaduje konzultovat zainteresované strany při přípravě aktu přenesené pravomoci. Nebylo by tedy normální, kdyby akt přenesené pravomoci byl podán jen tak, bez této nutné přípravné práce. Domníváme se, že je důležité, že parlament i rada se vyslovili k tomuto tématu. E, legislativa stanoví, že komise podá akt přenesené pravomoci, ale je tu také ještě možnost e, Eh, pro kteroukoliv z institucí zablokovat eh, tento akt. Eh, jedna z vašich institucí by to mohla udělat jednostranně. Všechny tři instituce jsou tu dnes přítomny a zastoupeny a my si myslíme, že dává smysl vést tuto diskuzi teď, protože během tří měsíců se toto téma musí urovnat a právě proto vítáme vaše názory na obsah tohoto tématu, chápeme vaše názory na to, co legislativa říká. My víme, co legislativa Barcelona říká. A zajímají, vás také, e, zajímají nás vaše názory na to, jak postupovat. E, souhlasíme s tím, že je nepřijatelné, aby i nadále e, třetí země vnucovali vízovou povinnost některým členským státům Evropské unie, když my nežádáme víza od jejich občanů. Jak jste říkal na začátku, pane předsedo, je to kontroverzní a obtížné téma, to uznáváme. Chceme vést dialog s vámi i s radou, je tady zastoupeno předsednictví a eh, rádi bychom to zopakovali za tři měsíce. Děkuji. Děkuji. Tak já mohu bezpečně říci, že ve výboru Libe žádná kontroverze nepanuje. My máme zcela jasně eh, všichni stejný názor. Vy neimplementujete evropské právo, nevytváříte akt přenesené pravomoci. My to vidíme naprosto jasně. E, jediným problémem je pro nás e, diskuze o tom, co s tím udělat. A e, to budou muset v rozumném časovém období vyřešit naši komentátoři, protože pro nás je to naprosto, nejedno, naprosto jednoznačné. Sofie, technická připomínka? Nebo jenom ob, obecné vyjádření emocí? Komise říká, nepřipadá mi to moc přesvědčivé. Komise říká, nejdřív musíme konzultovat. No tak já předpokládám, že když jste poslouchali tu debatu, ze které jasně vyplynulo, že tady je široký koncenzus, který chce akt přenesené pravomoci, tak teď komise tedy přistoupí k tomu eh, aktu přenesené pravomoci. Ne, to jsem od komise opravdu nevyrozuměl. Takže vaše schopnosti extrapolace jsou a to je jediné možné vysvětlení toho, co komise právě řekla. Ne, já jsem to tak od komise opravdu nepochopil, říká předseda vůbec. Váš výklad toho, co komise řekla, je možná odlišný. Tak tím bych to chtěl uzavřel. Tím bych to uzavřel. Podle mě toto komise neřekla. Děkujeme tedy komisi. Děkuji, Belindo. Teď tedy musíme rozhodnout, co budeme dělat. Eh, ne, tohle není užitečné. Já souhlasím s vámi. Tohle komise neřekla. Souhlasím ale také se Sophie Infeld s tím, že tohle komise měla říct. Ano, to víme. Ale všichni víme, co komise měla říct. Můžeme si dát kafe a pobavit se nad, o tom, popovídat si o tom a všichni víme, jak to má být, ale tato diskuze má určité formální stránky tak prosím, vraťme, vraťme této debatě trošku dekoru. E, máme tady několik bodů, na, které, na kterých se všichni shodneme a bude na koordinátorech zejména, e, zejména ti kolegové, kteří pocházejí z těch členských států a kterým to leží zejména na srdci, pro ty je důležité, aby koordinátoři vypracovali nějaký plán, takže to bude zařazeno na program. Děkuji ještě jednou komisi a teď půjdeme dále. Děkuji vám, kolegové. We come to point six. Dostáváme se k bodu 6. Teď je to něco tady úplně z jiného soudku. Budeme hovořit o nové psychoaktivní látce, která by měla být podrobena kontrolním opatřením. Spravodajem je pan Bony. Ještě poprosím kolegy, kteří odchází, aby tak činili tiše. Takže máme, se, eh, máme projednat návrh eh, usnesení 7. Eh, dubna ehm, agentura Monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost a Europol představili druhou zprávu o trzích s drogami výboru Libe. Byli jsme informováni, že nyní se monitoruje více než 560 takových podobných psychoaktivních látek. Rada eh, dala Evropskému parlamentu tři měsíce na to, aby připravil své stanovisko, zda tedy tato nová látka alfa PVP má být podrobena kontrolním opatřením. Velice rád teď dávám slovo panu Bonemu, který připravil návrh zprávy. Pane Bony, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl stručně představit zprávu, která se týká návrh legislativního usnesení, která se týká návrhu rozhodnutí Rady o podrobení nové psychoaktivní látky, které se říká flaka nebo gravel štěrk um, alfa PVP, ta tady má být um, kont- podrobena kontrolním opatřením. Tato látka alfa PVP byla posouzena vědeckým výborem eh, Evropského monitorovacího centra pro drogy a ta zpráva, hodnotící zpráva byla předložena komisi a radě 27. listopadu 2015. Hlavní zjištění této zprávy jsou následující. Alfa PVP je silný psychostimulant. Tato látka byla zjištěna ve všech 28 členských státech, jakož i v Turecku a Norsku. Na trh Evropské unie s drogami se dováží především z Číny bylo již evidováno 115 případů úmrtí a 191 případů akutní intoxikace v osmi členských státech. Zatím se tedy nejsou žádné informace, které um, ta, ta látka se dostala na trh začátkem 21. století a vlastně není zatím na žádném seznamu ani není na tom seznamu z roku 61 mm, e, nebo 71, což jsou tedy umluvy e, OSN, které se týkají psychotropních e, látek. Ani se teď zatím nehodnotí, ani nebyla posouzena systémem OSN, což je přitom také podmínka Látka alfa PVP eh, je zřejmě nebezpečná podle těchto posouzení. Může eh, vytvářet eh, delirium a takže já navrhuji, abychom schválili návrh rozhodnutí rady, které se týká této psychoaktivní látky. Děkuji, pane Bony. Je to opravdu velice zajímavé téma. Mm, nevím, jestli všichni. Um, teď se, když se vyslechneme koleg, eh, kolegy stínové zpravodaje, nejprve paní Anna Het. Chcete se, nebo já se tedy zeptám spíše, ehm, kdo se chce, zatím ještě nemáme tam řečníku, takže kdo se chce ještě přihlásit do diskuse kromě stínových zpravodajů, ale já samozřejmě nechci nikoho nutit, aby vystoupil do diskuse. Dobře, takže já tedy pouze řeknu, že 25. dubna je lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů. Pane zpravodaj, chcete k tomu ještě něco dodat? Já budu čekat na pozměňovací návrhy, ale myslím si, že vzhledem k těm e, posouzením eh, by to všechno mělo být jasné. Takže máme zde určitý postup a měli bychom se jim řídit. Ano, takže vy eh, těmto vy máte v schopnosti porozumět těmto věcem. Takže vám děkuji a děkuji ostatním kolegům. Dostáváme se k bodu 7. Chci se omluvit, protože nám trochu trvalo, než se nám to podařilo dát tento bod na pořad jednání. Jedná se o informace eh, z mise do Turecka, která proběhla mezi 8. a 11. únorem. Myslím si, že je velice důležité, že náš výbor vyslal do Turecka misi, aby tam posoudila situaci uprchlíků. Takže teď dáme rovnou slovo kolegyně Sylvie Guillaume, která vedla tuto misi, aby nás eh, uvedla do informace, aby nás představila tuto zprávu a také se pak mohou přihlásit do diskuse ještě další kolegové, kteří se účastnili nebo kteří se k tomu chtějí vyjádřit. Takže Silví Gion, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Na tuto máme velice málo času, takže se pokusím jej eh, co nejlépe využít a budu hovořit eh, rychle. Jednak byla eh, vypracována velice komplexní zpráva. Chci poděkovat všem členům, kteří se připojili k naší misi. Myslím si, že to proběhlo velice příjemné atmosféře. Zároveň chci poděkovat eh, veškerému týmu zaměstnanců z Libe, kteří se k nám připojili, zvláště Katrin Duber, která je eh, tady eh, u předsednického stolu, Katrin i Nikolasovi. Katrin, děkuji za to, že velice mm, přesně naplánovala celý program, podrobně, takže za to děkuji. Děkuji také eh, tlumočníkům, kterých jsme tam měli hodně a byli nám velice užiteční a také děkuji eh, administrativním zaměstnancům. My jsme tuto misi podnikli ve chvíli, kdy se velice mohutně bombardovalo Alepo, ale... Takže se na tureckou hranici dostávali eh, uprchlíci, eh, což souviselo s otevřením hranic a to musím říci, eh, co je důležité tedy také to, že poté byla uzavřena dohoda mezi EU a Tureckem. My jsme měli na tu misi tři dny, ten program byl velice hustý. Chci poděkovat mimo jiné, mimo jiné evropské delegaci v Ankaře, která nám poskytla cené informace. Naprogramovali, nebo naplánovali jsme si různé návštěvy přímo v terénu, skontaktovali jsme se s různými uh, orgány a nevládními organizacemi. A několik výhod eh, nebo uh, pozitivních zkušeností, které jsme měli, byla jednak návštěva uh, tábora. To byla taková odbočka, kterou jsme udělali. Takže to bylo důležité. Potom jsme se skontaktovali s několika rodinami uprchlíků, kteří žijí mimo eh, tábor. Podle zprávy 89% uprchlíků se nachází mimo eh, ty tábory, které oficiálně organizují turecké orgány. Jsou to lidé, kteří se nachází v extrémně komplikované situaci a za chvíli se tomu vrátím. Kromě toho jsme se skontaktovali s nevládními organizacemi přímo na místě a také samozřejmě s eh, oficiálními orgány, celostátními nebo regionálními a místními, tedy tureckými. Pokud to by to kolegy zajímalo podrobněji, tak se můžete podívat do zprávy. Já teď několik, eh, zmíním teď několik eh, hlavních závěrů. Jednak ve zprávě se uvádí, že ukončení konfliktu je samozřejmě nezbytná podmínka k tomu, aby se situace eh, obecně v terénu zlepšila. Nicméně myslím, že vždy stojí za to to zopakovat. Potom zpráva opakuje zapojení tureckých orgánů různého typu v tom, že chtějí přijímat Syřany na svém území. A opakujeme, že je to opravdu velké úsilí, které nutně musí mít eh, dopady na místní úrovni, že to ovlivňuje eh, eh, obyvatele na místní úrovni. Takže zpráva žádá o užší spolupráci, než tomu byl v minulosti, mezi EU a Tureckem. Dále, naše zpráva připouští, že Velká většina, jak už jsem říkala, velká většina uprchlíků nejsou v oficiálních táborech. To je podle mne věc, která je důležitá a na to bychom se měli také zaměřit, abychom eh, zajistili, že lidé eh, se budou nacházet v lepší situaci, pokud je o zajištění eh, bydlení, obživy, škol, školu například pro děti a tak dále. To je teď neuspokojivé. Dále se ve zprávě uvádí, že 3 miliardy které jsou vyhrazeny na Turecko, musí podle nás eh, se co nejdříve dostat eh, k místním organizacím a nevládním organizacím, které působí eh, přímo v terénu, přičemž musíme monitorovat, jakým způsobem budou tyto finanční prostředky vydány. Také jsme chtěli zmínit, že podle nás by finanční podpora Eh, celosvětovému eh, potravinovému programu a UNHCR. Tato podpora je opravdu nezbytná. Musíme eh, těmto organizacím také něco vyčlenit, protože oni mají stále méně finančních prostředků a to má rozhodně dopad potom na život uprchlíků přímo na místě. Myslím si, že věci se trochu od té doby zlepšily. A také jsme chtěli ve zprávě uvést, že podporujeme relokaci postupy relokace, i když do toho se zatím členské státy příliš nezapojily. A nakonec musím uvést, i když to celkově zhrnuji, protože ta zpráva je velice obsáhlá, eh, pokud se k tomu budete chtít vyjádřit, tak si to ráda vyslechnu. Anna Marie určitě bude mít eh, něco, co bych chtěla sdělit. Ještě si to ověřuje z UNHCR. Takže to bylo velice stručně eh, k té zprávě a vlastně náš názor na její průběh. Děkuji. Thank you, thank you very much. No, děkuji, Silví. Ana Maria a Tania se přihlásili o slovo. Ještě někdo se k tomu chce vyjádřit? Není tomu tak, takže uzavírám se mám řečníků. Ana Maria, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych se rovněž chtěla připojit k Silvii, chtěla bych poděkovat těm, kteří vedli tu delegaci a i za pomoc všech pracovníků, kteří eh, s námi jeli. Byla to opravdu velice důležitá mise a také souhlasím i se všemi závěry této velice do, kvalitní zprávy o misi. Je důležité, abychom také uznali úsilí, obrovské úsilí, které turecké orgány uh, vynakládají, aby eh, s úctou vlastně vítali nebo aby se tedy, aby pečovali o ty eh, uprchlíky. A oni se vlastně stávají hostitelskou komunitou. Eh, ten poslední den jsem vlastně ještě navštívila v Ankaře sídlo UNHCR, jako členka delegace. A chtěla bych tomu ještě tedy do, mm, chtěla bych tomu ještě dodat dvě věci, které byly velice důležité. Tu první věc, to je ta nutnost soustředit se na přesídlování. To říkal u NHCR, musíme posílit přesídlování, protože to je právní cesta a také tedy OSN jasně řeklo, že to musí být tento způsob a že se také musí ještě zjednodušit ty cesty, jak to dělat. Děkuji, že se o tom hovoří, v té, je to v té zprávě, ale je to opravdu velice důležitý bod, který oni zdůrazňovali. A takže je důležité zamýšlet se nad tím, jak to dělat lépe a jaké jsou problémy s členskými státy, že nechtějí, nebo že tady zatím tedy to přesidlování nefunguje. Druhá věc, o které hovořila Silví, jedná se o informace. Navštívili jsme a sám to je velká nevládní organizace, která je vlastně partnerem UNHCR mají identifikovat, registrovat, odebírat otisky prstů, jednotlivě posuzovat eh, žadatele o azyl, kteří nejsou Syřany, takže jiní než Syřany. Tento systém je opravdu vynikající. Oni se snaží vlastně s, s Tureckem eh, sladěvat databáze podle mezinárodních eh, standardů takže UNHCR a turecké orgány v tom spolupracují, chtějí mít nakonec harmonizovanou databázi. Myslím si, že to stojí za to a že to je také to, co bych se chtěla říci, že to je způsob, jak dále rozvíjet metodiku a standardy, společné standardy, které by měla mít tedy Eh, i Evropská unie. Samozřejmě se musíme respektovat všechny ty eh, tu ochranu osobních údajů, aby to bylo v souladu s naší legislativou, ale je velice důležité, abychom měli přístup k takovým informacím, abychom je mohli sdílet. Například uprchlíci, kteří přes Turecko jdou do Řecka. Takže oni tam nakonec byli vlastně jaksi vyškrtnuti z toho tureckého seznamu nebo ne. A když dorazí do Řecka, je možné, tedy eh, mít určitou vzájemnou uznavatelnost eh, té registrace. Nevím, asi to nebude ze dne na den, ale myslím, že by bylo opravdu důležité, kdyby se na to Evropská unie, z, um, aby se tím zamyslela, že když ten uprchlík pak přijede do Řecka, tak vlastně začínáme znovu s tou registrací a přispělo by to také i třeba k tomu, aby se zlepšila regulárnost celého systému a třeba, aby i ty děti vlastně tam byly Eh, aby tedy tím systémem procházeli rychlejším způsobem. Takže to jsou takové dvě, má koment, dvě, dva mé komentáře navíc. Děkuji, říká pan předseda, ještě tady se přihlásila. Děkuji za slovo, pane předsedo. Samozřejmě já chci poděkovat Silvii, která byla vynikající vedoucí naší mise. Také děkuji i ostatním kolegům a všem pracovníkům, kteří organizovali tu misu, misi. Ehm, mis, to, co jsme viděli v Turecku, zřejmě byla spíše ta lepší strana reality, možná ta nejlepší, protože my jsme navštívili eh, tábor, který je určený pro ty nejzranitelnější skupiny, takže tam byla velice dobrá organizace, velice dobrá struktura toho tábora. V, v táboře se však hovoří, že asi, že v Turecku je teď asi 2,7 milionů až 2,8 um, ehm, pardon, že tady pouze 2,8% žije v táborech a ostatní žijí vlastně mimo ty tábory. Ptali jsme se Turku, co s tím chtějí dělat a oni říkají, že opravdu vlastně těch posledních pět let oni tedy příliš nebyli nápomocní této situaci. A pro mě také bylo dost šokující, když jsem zjistila, že když jsme hovořili možná s místo předsedou, místo eh, se, se, se, s náměstkem premiéra pro vnitro. My jsme říkali, jak to bylo, když se uzavřela hranice se Sýrií a když mnoho lidí čekalo na té hranici a oni vlastně chtěli do Turecka a tehdy byla ta hranice hermeticky uzavřená a my jsme říkali, eh, co plánujete, když ti lidé tam zůstanou a bude se tam střílet, tak oni nám řekli, no tak když jako je chcete, tak si je tedy odveste, tak si je vemte vy. Eh, není to náš problém. Takže to bylo tak, eh, tak kruté sdělení, mm, a které tedy opravdu dost také ukázalo, že je tam stále ještě nedostatek důvěry mezi Evropskou unii a mezi Tureckem. Ještě jsou dva komentáře, které, které bych chtěla upozornit. Za prvé, Eh, hlavní obavy evropských diplomatů a hlavní otázky se týkaly toho, zda evropské orgány opravdu eh, jim dají ty 3 miliardy eur, jakým způsobem se to opravdu dostane do praxe. Takže to byly i naše vlastně obavy, naše mm, starost. Kdo nakonec ty peníze dostane, kdo s nimi bude zacházet, Samozřejmě, že to musí projít tou úrovní vlády a ministerstev, ale ty peníze by se měly dostat do správných rukou. Byli jsme svědky toho, že tam je mnoho humanitárních organizací, které zajišťují potraviny, mm, dávají jim také určité karty, nějaké mm, poukázky, ale ty, mm, ty organizace nemají dost peněz vůbec na to, aby ty lidi nasytili. Také jsme třeba navštívili několik rodin, které žijí ve městech na jeho východě jsou některá města, kde vlastně Turci už vůbec nejsou, že tam jsou pouze Syřané, takže ta situace je opravdu obtížná. A pak ještě bych chtěla upozornit na schůze s nevládními organizacemi. Měli jsme takové schůzky a všichni vyjádřovali obrovské obavy ohledně situace v Turecku jako takové, protože ta situace v Turecku se zhoršuje. Oni říkají, že tam je 1,5 milionů vnitřně vysídlených Turků a že to číslo se zvyšuje z toho, že tedy dochází k, nov, k znovu obnoveným střetům s, Kurd, s Kurdy. A jde o to, že e, tam nejsou také respektovány menšiny, není tam dostatečná e, svoboda mm, médií, možná tam není vůbec žádná um, svoboda médií, takže otázka, zda ta země vůbec je tedy stabilní, to je další otázka. Ale obecně můžeme říci, že e, vlastně v takovém stavu je pak ještě mnohem řeš, těžší řešit tuto krizi migrace. Ano, děkuji, pane předsedo. Silví, Ana Maria a Tania teď skvělým způsobem připomenuli, v čem hlavně spočívala tato mise, která byla rozhodně extrémně zajímavá. Umožnilo nám za krátký čas obeznámit se s velice významnými výzvami, které čelí tato část světa. Což připomíná také to, do jaké míry se to týká nás tady v Evropě. Bylo to také zajímavé z toho důvodu, že jsme byli přímo na hranici se Syrií, v té části, která je v Turecku eh, nejvíce postižená, Gaziantep a eh, tábor pro uprchlíky. A jak připomínala Sylvie, souviselo to také s vyjednáváním té eh, dohody s Tureckem. My jsme měli štěstí, Vše bylo totiž skvělým způsobem zorganizováno a já tady také děkuji Katrinu Ber, Nikolasovi, Angelice a dalším eh, za trpělivost, kterou s námi měli. Anna Maria se totiž eh, často opožďovala a bylo nutné eh, ji trochu popohnat a spojit se zbytkem skupiny, takže myslím, že jednak ta mise byla skvěle organizovaná, ale také to bylo velice dobře naplánováno, pokud je například o setkání s nevládními organizacemi a také s těmi Syřany, s tou syrskou diasporou, se kterou jsme měli možnost se sejít, také jsme se skontaktovali s úředními osobami a tak dále, takže Přehled, který jsme si vyslechli, eh, dobře shrnuje, k čemu došlo a já si dovolím ještě další dvě nebo tři poznámky. Kromě toho souhlasím s tím, co zaznělo. Pokud jde o kvalitu přijímání uprchlíků, k tomu musím říci, že jako francouzská mám úplně jinou zkušenost. Organizace tábor u nás není stejně kvalitní jako postupy Turecka. Já jsem měla možnost se před čtyřmi a půl lety zúčastnit eh, exkurzi nebo navštívit eh, Kilis, tábor eh, v Kilis a když jsem se tam vrátila teď po této době, uvědomuji si politické i diplomatické schopnosti té velké země Turecko, která vlastně změnila svůj přístup. Tedy chci říct, že před těmi čtyřmi a půl lety se tam také přijímal velký počet uprchlíků z Syrie, ti už začínali v té době prchat. Turecko nazvalo toto přijetí eh, uprchlíků jako přijetí svých bratrů a nežádalo, eh, nezáda, nežádalo za to nic, žádné finanční prostředky. Navíc jejich postup, pokud je o přijetí do EU, je naprosto jiný. Tam se postupuje jiným způsobem a navíc to nezávisí na počtu eh, uprchlíků, které Turecko přijme. Dále se připojím k tomu, co říkali kolegové i nadále si myslíme a zastáváme ten názor, že evropská podpora by měla být co nejlépe zacílena přímo v terénu, měla by se týkat eh, nebo být přímo cílena na uprchlíky. A na závěr, když už mám slovo, jsem chtěla připomenout, že bychom opět mohli využít toho, že eh, zasazujeme tuto misi do perspektivy obecné, že jsme před několika týdny byli přímo na eh, syrské hranici a měli bychom připomenout v této souvislosti, že to jsou naše výzvy. Jsou to obrovské výzvy pro Evropu na jedné straně, ale na druhé straně nebude možné je překonat ty výzvy, pokud se toho nebudou účastnit, nezapojí se všechny členské státy. Děkuji. Thank you very much to all. Děkuji vám všem za vyjádření a děkuji Silví, která vedla celou delegaci. Chtěla jsem říci, že jsem uh, sledoval tweety přímo v reálu. Neúčastnil jsem se přímo. A říkal jsem si, že to bylo opravdu hodnotné. Hovořili jsme o organizaci té mise. Já jsem se hodně dověděl například o organizaci táboru pro uprchlíky a chci říci, že těm, kteří eh, neměli možnost se zúčastnit, jste sdělili eh, velice dobře, co se dělo, bylo to pro nás užitečné. Vyslechla jsem si také komentáře k tomu, co jste říkali o sekretariátu, že také odvedli velký kus práce, že vám pomáhali. Takže všem děkuji. A jsem si jist, že je to velice hodnotné a bude to hodnotné také pro naše diskuze v nadcházejících týdnech. Děkuji. A teď další související bod je bod 8. Tady máme v plánu hovořit o sdělení komise Evropskému parlamentu a radě o tom, jak zlepšit společný evropský asilový systém a zdokonalit zákonné možnosti. Tady máme tedy v plánu prezentaci komise a zároveň eh, EASO, což je orgán na podporu asilu. 6. dubna komise eh, vydala sdělení, které se soustředí na dvě témata, která spolu ovšem souvisí a týkají se migrace. Na jedné straně se tam navrhují možnosti e, reformy společného evropského asilového systému a konkrétně pokud je o revizi dublinského systému. Na druhé straně se tam navrhuje několik opatření, pomocí nichž se posílí e, legální migrace do EU, zvláště pokud je o revizi směrnice o modré kartě. Komisi Komise nám tedy dnes eh, představí tyto dva názory, tak aby mohla proběhnout výměna názorů na toto téma. Nejprve se zaměříme na to, jak eh, se může vylepšit eh, společný evropský asilový systém, zvláště pokud je o sdílení zátěže a solidaritu. V rámci této diskuze si vyslechneme řečníka za EASO, nebo zastupce ESO Žána Pěra Šembry. A potom druhá část, druhé kolečko, se zaměří na legální možnosti příjezdu prchlíků do Evropy. Nejprve dám slovo panu Nilsonovi. Budeme tedy postupovat takto. Nejprve bude mít slovo pan Nielsen, který nám eh, představí možnost reformy společného eh, evropského asilového systému. A potom dostane slovo pan Šembry. A následně si vyslechneme eh, hlavní um, hlavní členy výboru a zpravodaj, kteří toto mají na starosti. Takže ještě jednou to vysvětlím. Nejprve si vyslechneme pana Nielsena, potom bude mít slovo pan Šembry a potom jednotliví členové výboru, eh, klíčoví zpravodajové, kteří se tímto zabývají a pracují na eh, různých souvisejících tématech. Takže pane Nielsene, máte slovo. A prosím, snažte se hovořit stručně, je to totiž poměrně objemný bod, bude tady mít zájem celá řada řečníků se vyjádřit. Takže pane Milse, Milsné, eh, na jak dlouho vám dáme slovo? Asi 6 minut, snažte se to omezit na 600 minut. Ano, děkuji pane předsedo, děkuji vám také za možnost představit vám eh, toto velice důležité sdělení komise. Pokusím se hovořit eh, co nejstručněji, tak jak po mně žádáte. My se v této fázi musíme soustředit na velice krátkodobá opatření a jejich implementaci opatření, která byla přijata v posledních měsících a souvisí s krizí. Zároveň je jasné, že krize nám ukázala, že existují určité strukturální nedostatky v našem obecném rámci společného evropského asilového systému a těm se musíme věnovat. Potřebujeme nové nástroje a potřebujeme ze střednědobého a dlouhodobého hlediska celý ten eh, rámec přepracovat tak, abychom měli možnost zohlednit všechny možné situace, které se mohou vyskytnout, pokud jde o tok eh, prchlíků do EU a abychom i my přispěli k eh, zajištění ochrany žadatelům o azyl. Měli bychom vycházet jednak ze zásady spravedlnosti, spravedlnosti pro členské státy a i spravedlnosti vůči uprchlíkům. Dále Měli bychom zajistit bezpečné a legální možnosti příjezdu prchlíků do Evropy. Musíme vytvořit takový systém, který nebude vyzývat nebo podporovat eh, nelegální eh, migrační tok do Evropy a také musíme vytvořit takový systém, který bude plně respektovat základní práva všech eh, žadatelů o azyl a uprchlíků. Vycházeli jsme z těchto zásad a pokusili jsme se eh, zrevidovat v podstatě všechny hlavní zásady společného asilového systému, který teď platí. Podařilo se nám identifikovat pět hlavních priorit, když eh, které tedy zohledníme v rámci nového návrhu. Jednak musíme zrevidovat dublinský systém, za druhé musíme přizpůsobit používání databáze Eurodac, za třetí musíme podpořit větší konvergenci rovné zacházení v tom, jak členské státy rozhodují o, žadat, o e, žádostech o azyl, jak je tedy zpracovávají. Za čtvrté, musíme vytvořit lepší rámec, který umožní předcházet sekundárním pohybům mezi členskými státy, žadatelům o azyl v rámci členských států. A za páté, musíme zjistit, jak posílit eh, Evropský úřad pro podporu azylu. Jinak stručně eh, k tomu bodu jedna: dublinský systém. Teď máme takový systém, který původně nebyl eh, vytvořen proto, aby zajistil spravedlivé sdílení odpovědnosti mezi členskými státy. To je první problém, kterému se musíme věnovat. Za druhé, musíme se znovu podívat na otázku, zda ponechat v platnosti současná kritéria, kdy první členský stát, ve kterém se eh, žadatel o azyl objeví, je odpovědný členský stát. To bychom měli, eh, tedy odpovědný členský stát za zpracování žádosti, to bychom měli nějak eh, pozměnit. Také se musíme podívat na to, jak chápat dublinský systém nebo jak zajistit eh, omezení sekundárního pohybu. Zaznamenali jsme během roku 2015, že tento fenomén se rozmáhá. A potom máme také strukturální problémy, které jsme zaznamenali minulý rok a ty je možné překonat pouze tak, že budeme lépe provádět existující právní předpisy. Musíme se podívat tedy na zásady a celkově ten rámec rámec, který platí. Pokud ještě o Dublin, my jsme e, identifikovali dvě možná řešení a rádi bychom si vyslechli názor jak parlamentu, tak rady na toto téma, než si rozhodneme, jaký typ eh, návrhu předložíme. První možnost by spočívala v tom, že ponecháme základní kritéria eh, v platnosti, včetně té zásady toho, že odpovědnost bude na tom členském státě, kde se kde uprchlík vstoupí do EU, ale doplníme to ještě takzvaným korektivním mechanismem, který by nám umožnil trochu přizpůsobit eh, sdílení té odpovědnosti. Například bychom se mohli inspirovat návrhem, eh, který se týká relokace během krize a je to návrh, který komise předložila minulý rok. Druhá možnost by byla taková podstatnější, obsáhlejší změna, kdybychom prostě zrušili tu povinnost odpovědnosti prvního členského státu vstupu a Uplatnili bychom takový distribuční klíč eh, pro všechny žadatele o azyl, ať už eh, požádají o tu žádost kdekoliv, tak budou nějak distribuováni mezi jednotlivé země, tak abychom zajistili lepší, spravedlivější sdílení odpovědnosti. To by ale představovalo mnohem obsáhlejší reformu ve srovnání s současnou situací. Pokud jde o ty dvě možnosti, tak můžeme vymyslet téměř nekonečné eh, různá podřešení a související aspekty. Jsou to ale takové dvě hlavní cesty, kterými bychom se mohli vydat a zajímalo by nás, co si o tom myslí parlament i rada, co byste upřednostnili. A potom můžeme podrobně případně řešit eh, podrobnosti. Teď stručně ke zbývajícím prioritám. Jednak databáze Eurodac, ta bude muset být přizpůsobena eh, tomu řešení, které zvolíme v souvislosti s dublinským systémem, tak aby se i nadále tento systém dal využívat a zjistíme, jak by bylo možné ještě rozšířit účel i používání Eurodacu. Například bychom mohli pomocí toho bojovat pomocí e, proti nelegální migraci a podpořit politiku navracení. Dále, konvergence a předcházení sekundárním pohybům. My budeme revidovat všechny tři směrnice, které se týkají postupu, kvalifikací a eh, podmínek pro přijetí. Zaznamenali jsme teď celou řadu problémů, i když ty směrnice jsou poměrně nové a mají eh, různou fázi převzetí v členských státech, tak zjišťujeme, že e, přesto azylový postup trvá různě dlouho, že podmínky jsou různé a tak dále, že stále existují rozdíly. Stručně řečeno, tedy budeme tady usilovat o větší harmonizaci e, a to v souvislosti se všemi třemi směrnicemi. Budeme se snažit e, přeměnit navíc 200 směrnic na nařízení, tak abychom zajistili plně jednotné uplatňování a abychom a nějak zacílíme ty podmínky ve směrnici o přijímání. Pokud je o poslední prioritu, tak eh, tady ponechám možnost EASu, aby se k tomu vyjádřilo a pouze uvedu, že teď, teď nasloucháme, eh, budeme sice připravovat později ty návrhy, ale teď jsme ve fázi naslouchání a chceme zjistit, co si o tom myslí obě instituce tak, abychom na základě toho mohli připravit eh, naše návrhy. Děkuji vám. Teď bude mít slovo pan Šembry za EASu. Děkuji, pane předsedo. Milí europoslanci, chci vám jednak poděkovat za to, že jste mne pozvali, že jste pozvali zástupce naší agentury na vaši diskuzi. Bohužel pan ředitel nebyl schopen eh, se dostavit, protože měl jiné povinnosti, ale požádal mne, abych jej zastoupil a abych jej omluvil. Začnu tím, že se představím. Mám za úkol komunikaci a vztahy se zúčastněnými stranami a začnu tím, že vám vysvětlím, jak nahlížíme na sdělení komise, o kterém jste jistě hodně slyšeli. Možná se nejprve stručně vyjádřím k obecnému kontextu. Jistě víte, že masivní příjezdy, masivní e, tok uprchlíků eh, velice zatěžuje společný asilový systém a zpracovávání žádostí. 20. července 2015 eh, vypršela lhuta pro transpozici, takže teď eh, budeme mít vlastně první výročí této skutečnosti a všichni se určitě shodujeme na tom, že EASO se teď prosadil, prosadila tato agentura i jako významný hráč na této scéně. Podle mě stačí uvést to, že dnes, respektive do konce eh, tohoto týdne, budeme mít asi 250 úředníků naší agentury, kteří pracují na provádění eh, dohody mezi Evropou a Tureckem a na relokacích, které se týkají eh, Řecka a Itálie. To opravdu dělá velký dojem, když se, na to podívá, když se podíváme na to, kde jsme byli pouze před několika týdny, pokud je o provozní kapacitu. Současná situace u azylu potom nové postupy v EASO a také rychlost, jakým se agentura e, rozmáhá, vedou k tomu, že by měl být posílen mandát naší agentury. A v této e, to souvislosti vítám sdělení komise, které se nás týká a týká se konkrétně našeho mandátu. Je opravdu důležité, aby ten mandát byl přizpůsoben výzvám, kterým teď čelíme. Co bychom v novém mandátu chtěli mít? Existují čtyři hlavní aspekty, které bychom tam chtěli zapracovat. Jednak jde o úlohu, monitorovací úlohu EASu. EASA. Potom chceme posílit provozní kapacity, tak abychom mohli jednat ve chvíli, kdy je to nutné, tam, kde je to nutné. Za třetí, mandát by nám měl umožnit zajišťovat harmonizované uplatňování právních předpisů a za čtvrté, za poslední, měli bychom také být schopni hrát úlohu v tom navrhovaném distribučním klíči dublinského systému. Dostanu se teď stručně ke každé eh, z těch priorit. Jednak monitorování, monitorovací úloha. Většina, jestli ne všichni aktéři zapojení do této krize jsou přesvědčeni o tom, že jediná, jediné možné řešení spočívá v řešení na evropské úrovni. Žádný členský stát nebude schopen eh, výzvy migrace teď vyřešit sám. Dále harmonizované právní předpisy, to je důležité, ale jde to ruku v ruce s konkrétní a přísnou implementací předpisů. My v EASu připravujeme řadu nástrojů, zpráv, eh, které se zaměřují na celé, celou škálu naší práce a teď se nám také podařilo uh, zajistit uh, synergie s členskými státy, podařilo se nám vybudovat důvěru členských států a dalších zúčastněných stran, což znamená, že teď jsme schopni přejít k dalšímu kroku, což je zajištění skutečného a efektivního monitorování jednotného uplatňování právních předpisů přímo v terénu. Za druhé, druhá část se týká provozních kapacit naší agentury. Musíme být schopni zajistit eh, podporu, naléhavou podporu ve chvíli, kdy to bude nutné. Musíme eh, se okam, být schopni se okamžitě zapojit, když se ukázala, že my i my jako agentura eh, zabývající se azylem musí být schopna vyslat eh, své zaměstnance velice rychle. A aby to bylo možné, potřebujeme zaměstnance. Potřebujeme uh, rezervní soubor uh, bo, zaměstnance, kam by členské státy mohly případně vyslat své lidi a také potřebujeme takovýto, eh, takovouto skupinu tým lidí přímo v EASu, kteří by mohli okamžitě zareagovat ve chvíli, kdy nastane nějaká krize. Potom třetí bod, třetí věc, kterou jsem chtěla zmínit, jde o to, že musíme zajistit harmonizované uplatňování právních předpisů. Harmonizované eh, právní předpisy samozřejmě souvisí eh, s koherentní a úplnou implementací. Ano, vydáváme zprávy o zemích původu, ale obecně eh, expertíza agentury, kterou máme, má, můžeme eh, analyzovat různé dokumenty a situaci ve třetích zemích, tedy to může výrazně pomoci eh, koherentnímu a důslednému uplatňování konceptu, jako například koncept bezpečné třetí země nebo první země, kde bylo požádáno o azyl. Implementace těchto zpráv by také mohla zajistit eh, koherentnější eh, míry uznávání a také koherentnější udělování statusu. EASO má také vytvořeny školící programy, které mi teď už prošly tisíce, více než deset tisíc lidí, což není dost. My samozřejmě chceme školit ještě více lidí a věříme, že když budeme navštěvovat stejnou školu, tak je pravděpodobné, že eh, budeme také docházet ke stejným závěrům. Z toho důvodu bychom také chtěli, aby alespoň určitá část tohoto vzdělávání a školení byla povinná v členských státech, tak aby mohlo těmito klíčovými moduly projít eh, co nejvíce lidí. A čtvrtý, poslední bod, se týká distribučního klíče v rámci Dublinu, dublinského systému. Tady bereme v potaz to, že komise zvyšuje, eh, pardon, že komise zmiňuje eh, větší úlohu eh, naší agentury a dvě možnosti, které se nabízí a to také vítáme, vzhledem k tomu, že EASO načerpalo bohaté zkušenosti, pokud jde o současné postupy relokace, protože teď dochází k relokacím z Řecka a Itálie. A my se budeme těšit na to, jak se diskuze na toto téma vyvine. Distribuční klíč vycházející z jasných kritérií samozřejmě implementaci zjednoduší a také zajistí solidaritu a sdílení odpovědnosti. Závěrem bych ještě poznamenal, pane předsedo, že další úkoly, které nám budou, doufám, uděleny, ze strany zákonodárců budou samozřejmě znamenat, že budeme potřebovat eh, více lidských i finančních zdrojů. Budeme očekávat, respektive nemůžeme očekávat, že těch necelých 100 eh, zaměstnanců, které teď máme na ústředí, budou schopni splnit eh, všechny úkoly, které se nám chystáte udělit. Takže budeme potřebovat přiměřené zdroje. Vím, že tato instituce opakovaně vyzývá k tomu, aby ESO dostalo více finančních prostředků a to také bylo nedávno potvrzeno ve vašem usnesení z 12. dubna, kde se hovoří o EASu. Musíme zvolit holistický přístup. Něco takového bychom rozhodně uvítali a děkujeme vám. The colleagues, um, we have a slight... Tak, eh, kolegové, děkuji komisi a děkuji panu Šembrimu. Máme tu trošku problém se složitostí tématu a s časem, který máme k dispozici. V 11.30 máme ještě zprávu o zahraničních bojovnících. Můžeme to trošku opozdit, protože bude určitě chtít přijít mnoho poslanců. Teď máme 13 nebo 14 zájemců o slovo. Je to rozděleno na dvě části, pak bude ještě část legální migrace. Ne, nemůžeme tu debatu takto rozdělit, proto já vezmu všechny teď, kdo žádali o slovo, včetně zpravodajů k Dublinu, k relokaci tak já bych vás prosil, abyste se vyjádřili pouze k tomu sdělení, protože pokud to budeme nějak dělit, tak eh, budeme mít málo času. Takže prosím, odhledněme od té složitosti a vyjádřete se prosím ze svého pohledu pouze k tomu sdělení. 14 kolegů tedy se přihlásilo, takže prosím, omezte se na několik málo minut, pokud je to možné. Nejprve dostane slovo pan Lenář, prosím. Teď beru kolegy v tom pořadí, v jakém se vyjádřili. Pan, pan Lenárs, prosím. E, děkuji, pane předsedo. A děkuji za vaše prezentace. Já si myslím, že je velice dobře, e, že se zabýváme také dlouhodobou perspektivou a nikoli pouze e, okamžitou momentální krizí, o kterých o, o které tu debatujeme velice často. Mě poměrně překvapilo první sdělení Evropské komise, protože to vypadalo, že je tak trošku nezaměřené, neví, kam se ubírá. Já si myslím, že v obou systémech, v obou těch možnostech, které jsou nám předkládány, je vidět, že mohou fungovat pouze, když všech 28 členských států e, s tím bude srozuměno a když budou ochotní to implementovat. Z prvního relokačního mechanismu eh, pro Itálii a Řecko vidíme, že tato ochota členských států eh, příliš eh, neexistuje. A mě by zajímalo, jak si komise představuje, že takovýto systém by mohl být implementován dlouhodobě. Pokud jde o ty další možnosti, tak tohle bylo dlouhodobé. A pokud jde o krátkodobé možnosti, tak v souvislosti s druhotným pohybem, s využíváním systému Eurodac a tak dále, to si myslím, že jsou návrhy, u kterých bychom mohli jednat mnohem rychleji. Nemusíme čekat dlouho na předložení takovýchto návrhů. Takže já bych chtěl poprosit komisi, aby e, jednala rychle na některých těchto návrhech, návrzích, abychom měli potom více času na ty dlouhodobé návrhy. No, e, děkuji. Je dobré pokládat komisi takovéto otázky. E, nyní paní Wikström, která jen připomínám, je zpravodajkou pro revizi dublinského nařízení. Prosím. Děkuji. E, obecně musím říci, že já opravdu můžu být stručná. Podle mě to sdělení je poměrně inspirativní protože ukazuje určitou vůdčí vizi eh, v době, kdy eh, šéfové států až na velice málo výjimek eh, se naprosto neúčastní, naprosto jsou nepřítomní na scéně. Jsou tu zvýrazněny dvě témata. Na jedné straně azyl a na druhé legální migrace. Chtěla bych zdůraznit, že komise by měla zvážit přijatí zprávy, z, o holistickém přístupu k migraci, který, kterou jsme odhlasovali ve Štrasburku minulý týden. Kromě toho máme usnesení z loňského roku a tam je politický signál naprosto jasný. Tímto směrem se chce naše instituce ubývat. O co tady jde? Jde tady o e, systém férového sdílení odpovědnosti při přijímání žadatelů o azyl mezi všemi 28 členskými státy, tak abychom se vypořádali se současnou situací, kdy pouze hrstka 28 členských států nějakým způsobem přispívá. Podle mého názoru komise musí přijít s velmi ambiciozním e, návrhem e, ve smyslu možnosti dvě z toho sdělení což je tedy v souladu se s naší zprávou o holistickém přístupu k migraci. Jsem si tedy jistá, že pokud komise toto udělá, e, pak obsah e, chystané legislativy e, nalezne velice silnou podporu v našem parlamentu. Já si neumím představit, jak by Evropský parlament mohl kdy schválit něco slabšího než toto. Děkuji. Teď paní Guillaume, která je zpravodajkou pro eh, určování bezpečných zemí původu. Děkuji vám, já musím zareagovat, eh, ale nebudu se vyjadřovat úplně ke všemu, protože nemáme dost času. Abychom to urychlili, tak pouze řeknu, že dublinský systém je e, samotnou základnou, na které e, stojí celý zbytek azylového systému. Zároveň víme, e, to, co jsme slyšeli, to nejsou úplně novinky a současná krize ukázala, že současné zásady fungování musí být pozměněny. Nicméně, pokud musí být dublinské nařízení pozměněno, tak bude moci fungovat dobře pouze za předpokladu, že podmínky pro přijímání a kvalifikaci v členských státech budou harmonizovány. Co mne znepokojuje ve sdělení komise je to, že z toho nabýváme dojmu, že se soustředíte pouze na ty nejrestriktivnější opatření, to znamená na sankce, eh, z rejstříku boje proti podvodům a v tom sdělení se mi to úplně nelíbí. Nemyslím si, že je to vhodné řešení. My samozřejmě musíme spolehat eh, na ten systém, který teď byl vytvořen, to znamená přerozdělování žadatelů o azyl v rámci EU. Já myslím, že bychom měli vytvořit nějaký úspěšnější systém, zatím příliš úspěšný nebyl, taková je realita. A jak eh, se můžeme spolehnout na takovéto přerozdělování, když to zatím nefunguje? Do jisté míry je to uh, taková his- ironie historie, protože Výbor se na té straně eh, snaží, aby došlo k eh, velké reformě společného asilového systému, o to osilujeme, i když trochu narážíme na některé členské státy a potom zároveň dochází k takové sabotáži na úplném začátku, takže trochu, trochu mi vadí tento přístup, který jste si zvolili. Vy nás žádáte, abychom se vyjádřili k těm eh, prvním aspektům eh, vašeho návrhu. Takže já v této souvislosti mohu plně podpořit eh, řešení číslo 2, které zmiňujete v souvislosti s dublinským nařízením. To znamená, že by, že by se vytvořil přerozdělovací systém, nějaký klíč a tedy představovalo by to větší reformu. Protože z dlouhodobého hlediska by nám to umožnilo na ESO přenést eh, mnohem větší část eh, odpovědnosti a že by v první i druhé instanci, tedy na, na začátku toho procesu, byli více zapojeni do mm, zpracovávání žádostí. Další věc, kterou jsem zaznamenala a kterou chci zmínit, je to, že v budoucně uvidíme, jak se budou vyvíjet návrhy komise o změnách dalších textů, které se také týkají asilového systému, to znamená eh, směrnice o eh, postupě, postupech, směrnice o kvalifikacích a směrnice o přijímání. První dvě ty směrnice by měly být eh, nahrazeny nařízením, to tady tak zaznělo, tak abychom zajistili větší konvergentnost celého asilového práva, takže myslím si, že budeme sledovat eh, situaci a musíme zajistit, aby to nemělo nějaký negativní, negativní dopad. A poslední poznámka. Trochu mne frustruje, když se dívám na návrhy, které se předkládají v souvislosti s legální migrací. Tam v podstatě není nic nového ve srovnání s tím, co komise už oznámila v minulosti. A budeme muset opravdu zajistit efektivitu eh, strukturovaného systému eh, relokací. To jsou tři poznámky, které jsem chtěla v této fázi zmínit. Děkuji. Děkuji, Cornelia Ernst, prosím. Děkuji, Klode. Eh, já mám tři věci. Za prvé, chtěla bych podpořit to, co řekla kolegyně přede mnou nouzový mechanismus v rámci dublinského nařízení nás neposune ani o krok dál. E, to nám musí být jasné e, pokud máme něco takového, pak nepotřebujeme reformu Dublinu a všechno poběží tak, jak to běží zatím, neboli katastrofálně. Za druhé, ano, potřebujeme distribuční klíč. A já musím upřímně řečeno říci, že distribuční klíč vlastně znamená zrušení Dublinu. Dublin měl jiný základ, neboli žádost o azyl má být zpracována tam v zemi prvního vstupu. Já si tedy myslím, že Dublin tím pádem stroskotá tak jako tak. Pokud jde o rozsudek soudního dvora eh, ohledně Itálie a eh, Řecka, eh, tak ano, potřebujeme potřebujeme distribuční klíč a u té distribuce e, musíme zohledňovat e, také to, jak vypadají rodinné souvislosti e, u uprchlíků, to je potřeba zohledňovat. Nedává smysl někoho poslat do Litvy, zatímco jeho rodina pracuje ve Francii, má práci ve Francii. To je samozřejmě nesmyslný. Jinak ten cíl může samozřejmě podpořit. Je zapotřebí, aby rodina byla dohromady. Tyto rodinné vztahy a souvislosti tedy musíme eh, zohledňovat a musí být formulována jasná kritéria. To si myslím, že lze udělat. Sekundární pohyb eh, by neměl být diskriminační. Podle mého názoru je velice eh, těžké takto postupovat. Je vždycky jasné, že každý každý eh, chce žít tam, eh, jak si kam ho to eh, táhne. Dále EASO. E já si neumím osobně roz, představit, že rozhodovací mechanismus v ozilových otázkách by měl být tam. Jaká by byla konkrétní přidaná hodnota? Kromě možná přidané hodnoty pro, Evropské, pro Evropskou unii, že bychom ty díry v postupu nějakým způsobem zacelili, v postupu zpracování azylových žádostí, Eh, je otázka, jestli pro uprchlíky to přinese nějakou výhodu. Eh, já si to příliš neumím představit. Eh, právě tak tu, eh, nevím, jestli ten personál, tak jak se to líčil, by byl dostatečný. A co provádění kontroly evropského asilového systému, s tím můžu říct hodně štěstí. To si opravdu neumím představit, že by to běželo přes, to, přes tento úřad. Eh, to není žádná nedůvěra vůči vám, to se jen ptám, jestli náhodou to není přílišný požadavek. Děkuji, Judice Argentiny, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já jsem slyšela pana zástupce komise říkat, že potřebujeme zásadní reformu. Tak já nevím, jestli tohle zrovna máme před sebou. Můžu ale souhlasit s tím, že je potřeba harmonizovat systém azylu a migrace. Takže změna směrnice na nařízení, to je, myslím si, dobrý nápad. Záleží na úrovni harmonizace a na kvalitě práv. Když budeme harmonizovat na úrovni eh, s nejmenšího společného jmenovatele, bude to problém. Eh, když se podívám na to sdělení, tak tady se navrhuje například ve směrnici směrnice o kvalifikaci navrhuje, abychom se zabývali faktory půl a sekundárním pohybem. Eh, pokud budeme v naší uprchlické politice se zabývat těmito e, faktory z hlediska směrnice o kvalifikace, tak to si nemyslím, že usilujeme o zvýšení práv, ale spíše o snížení práv. Dále se tu navrhuje více regulatorních kontrol e, ochrany subsidiarity. Ano, kontroly nejsou problém, ale naznačuje to, že častější kontroly e, by mohly nějak, e, oslab, nějak oslabit kontrolu, pardon, ochranu subsidiarity. Dále Eh, myslím si, že eh, reforma eh, tohoto systému, myslím, že členské státy to stále ještě implementují a zajišťují, aby nebyla zneužívána práva. Tady, tady zase jdeme směrem k, nejbliž, k nejmenšímu společnému jmenovateli. Sankce sekundárního pohybu, abychom mu zabránili, tak opravdu si myslíme, že by to pomohlo já si myslím, že vzhledem k tomu, že nějaká osoba například eh, podnikla sekundární pohyb kvůli žádosti o azyl, tak to si, to si myslím, že je eh, že je eh, ilegální z hlediska sekundárního pohybu. Mně tady chybí nějaká jasná právní, eh, legální trasa. V, ty, v názvu se mluví o legálních trasách a eh, já si vážím plánu EASO, ale v tom sdělení čtu, že další posílení pravomocí EASO a další role EASO v harmonizaci na patřičné úrovni, v harmonizaci asilové a migrační politiky, to jsou ty dlouhodobé cíle. No, tak já to čtu v tomto sdělení, eh, Jinak si myslím, že ta situace je velmi nezdravá, takže pokud toto je reakce na uprchlickou krizi, pokud toto je odpověď členským státům, které chtějí legislativu, která by vedla k tomu, že bude přijíždět méně lidí, to ještě neznamená, že méně lidí bude prchat před válkou nebo diktaturou. A konečně včerejší novinkou bylo, že eh, že děti eh, v zádržných centrech v Řecku nemají dost jídla. Děkuji, pan Kirkhope, prosím. Jenom eh, pár stročných připomínek, eh, pane předsedo. No, zpravodaj pro eh, relokační mechanismus. Nejprve si myslím, že je správné zdůraznit, že je zapotřebí Eh, pojednávat o migraci a o azylu jako dvou oddělených oblastech. Eh, to jsou dvě témata, která si žádají různé přístupy. Za druhé, je důležité, aby komise eh, byla lépe propojena s UNHCR, pokud jde o řízení systému znovu usídlování. Za třetí je důležité, aby při našich vyjednáváních eh, se třetími zeměmi o mezinárodních eh, dohodách a o alokaci zahraniční pomoci a tak dále, aby to bylo svázáno také s fungujícími dohodami o zpětném přijímání. Taková spojitost to zatím není. K Dublinu e, musím říci, že je potřeba, aby Evropská unie neobjevovala e, již objevené. E, podporuji dublinskou možnost, tedy podání žádosti o azyl v první zemi vstupu. A druhým krokem je potom relokační mechanismus, doufejme založený na mých návrzích. Myslím si, že systém, kde vlastně podáte žádost o azyl v celé Evropské unii, to by byl velice atraktivní faktor a znamenalo by to trvalé uprchlické tábory v členských státech, které jsou pod velkým tlakem, tam, kde existují hotspoty. K tomu bych chtěl dodat ještě, že lepší výměna informací mezi stávajícími databázemi při zajištění patřičné ochrany by byla velice užitečná. Je také potřeba eh, horizontálně zrevidovat stávající legislativu o moderním otroctví a obchodu s lidmi. Tam je příliš mnoho eh, děr, málo obžalob, málo odsouzení, málo trestů. A konečně si myslím, že eh, by bylo potřeba mít politiku, která by se zabývala občanskou integrací a inkluzí migrantů a uprchlíků. Kdyby na toto došlo, byl bych s těmi návrhy, které máme před sebou, mnohem spokojenější. Děkuji, Malinberg. Děkuji. Některé z mých obav už byly vysloveny eh, ostatními kolegy. Podle mého názoru eh, tento návrh obsahuje příliš mnoho represivních opatření. A pokud jde o ty přitažlivé faktory, ty pull faktory, eh, tak tady vlastně povzbuzujeme členské státy k závodu ke dnu. To nové nařízení, které má nahradit směrnice, eh, by měly mít za cíl, by neměly mít za cíl odrazovat uprchlíky od hledání cest do Evropy. Eh, my jsme pro evropská řešení, pokud jsou založena na od, zvýšené odpovědnosti přijímání uprchlíků. Pokud pokud jde o militarizaci hranic a uzavírání hranic a bránění lidem přijít, pak je pro nás velice problematické, ne nemožné, se za takový návrh postavit. Eh, už se tu hovořilo o Dublinu, podle mého názoru musíme zvolit tu druhou možnost s určitými výhradami. Nemyslím si, eh, že jsme ochotní k, těm, k tomu přijmout tato nařízení, pokud budou formulována tak, jak se píše v tomto dokumentu. Ještě bych se chtěla eh, zastavit u znovu usídlování, resettlement, protože budu zpravodajkou parlamentu. Eh, I tady eh, vidím ochotu propojovat Eh, znovu usídlování s různými dohodami s třetími zeměmi. To podle mého názoru narušuje mechanismus, který je založen na mezinárodní solidaritě a na ochotě přijímat zranitelné skupiny lidí, kterým bychom měli v Evropě nabídnout bezpečné útočiště. A narušovat tento mechanismus kladením nějakých podmínek u různých budoucích dohod, nebo i u stávajících dohod, jako je ta s Tureckem, ke které se parlament staví velice kriticky, to si myslím, že není správná cesta. To bych chtěla říci komisi, aby to nenavrhovala v nejbližší době. Potom si myslím, že tady chybí něco o bezpečných legálních trasách, na ty bychom se měli soustředit v budoucnosti. Takže u tohoto dokumentu je mnoho problematických aspektů. Ano, já jsem zapomněl zmínit, že budete zpravodajkou pro znovu usídlování u chystané zprávy. Nyní paní Mussolini, prosím. Evidente, io mi concentrerò Děkuji. Já se zaměřím eh, na možnost 2. Eh, Protože to řešení 1 je věc, eh, která se mi nelíbí a je to pouze takové předstírání, že něco podnikneme. Pokud je o spolupráci členských států, tak my musíme EU posílit, i když by to bylo jen symbolické a formálně, a to tak, že to začleníme do všech smluv. Evropské unie je stále málo a stále více vystupují jednotlivé členské státy. Když zohledníme všechny tyto fakty, tak komise je velice odvážná na jedné straně, protože navrhuje narušit nebo zrušit eh, tu vazbu, která zatím existovala mezi eh, prvním členským státem vstupu a žadatelem o azyl. To bylo takovéto řešení a to musí být pozměněno. Vy navrhujete eh, vytvořit nějaký distribuční klíč, což je rozhodně v pořádku, ale my souhlasíme s tím, nebo chtěli bychom, aby EASO eh, jako agentura byla posílena. EASO totiž je Evropská unie, zastupuje EU, eh, e je to součást členských států, není to pouze taková odborná technická agentura. Myslíme si, že bychom měli EASO tak trochu oživit. Nemůžeme říci, že EASO nemůže toto dělat, nemůže toto posuzovat. Ne. Pouze pokud vytvoříme nějaké nadřazené řešení, řešení na vyšší úrovni, než jsou členské státy, tak se nám podaří vyhnout eh, veškerému egoistickému přístupu, který jsme zatím zaznamenali. To znamená posílit EASO a posílit také musíme Eurodac, což ale znamená, že členské státy musí mít možnost eh, připojit se do Eurodacu, což zatím neplatí. Já jsem se dívala na průmskou smlouvu, tu eh, podepsalo Rakousko, Rakousko, které v této chvíli vlastně staví eh, něco ekvivalentního zdi, prostě takovou zeď, jakoby v brnerském prusmiku. Na, mělo by to být ale naopak, my bychom měli zajišťovat spíše přeshraniční eh, spolupráci, než stavět zdi. Když se podíváme na Evropskou smlouvu eh, v roce 2002, tak Itálie tu smlouvu převzala v roce 2009, ale ještě ji musí provést. My samozřejmě hovoříme také se členy eh, naší vlády, jsme spojeni, i, ve spojení i s jinými zeměmi a zatím konstatujeme, že pro členské státy je velice obtížné dostat se k údajům z Eurodaku. Existují, ale není k ním přístup, takže musíme posílit EASO na jedné straně a Eurodac, což vlastně je tak trochu eh, ekvivalent. Připomínám, že Eurodac se zmiňuje také v novém nařízení o eh, Frontexu, o pohraničních strážích. Tam se to situace také týká. A je, souvisí to i se zprávou, kterou mám na starosti já o e, cestovních dokumentech a vyhošťování e, <clears throat> nelegálních migrantů. Takže je to velice důležité a důležité je také propojení mezi jednotlivými e, kontrolními systémy. A to z toho důvodu, že zatím ten přístup a propojení neexistuje. Takže opakují více Evropské unie a více nebo lepší propojení mezi jednotlivými agenturami. Děkuji. Thank you. Mrs. Sippel, please. Děkuji nyní paní Sippel. Děkuji, pane předsedo. Už jste zazněla celá řada věcí. Já se soustředím pouze tady na některé prvky. Pan Nielsen z komise řekl, že rok 2015 nám ukázal, že dublinský systém nefunguje. To není pravda. My to víme už celé roky, že dublinský systém nefunguje. A celá řada lidí jste v parlamentu i mimo parlament už celé roky volají po jiném, novém systému. A já jsem tedy trošku překvapená a zároveň trošku podrážděná, když to slyším, protože v září a v lednu tohoto roku komise jasně hovořila o plánu revidovat dublinský systém. A co nám teď tady nabízejí? Zase sdělení? No já se tedy Tedy promiňte, ale já jsem myslela, že přinesou návrh nového nařízení nebo návrh nové směrnice a ne nějaké sdělení. No a když hovoříme o druhotných přesunech a motivačních faktorech, o těch pull faktorech, tak co tedy chceme říkat? My chceme stanovit ty podmínky co nejhorší, aby sem raději nikdo nechodil? Já si myslím, že to není dobrý nápad. No a když hovoříme o těch druhotných pohybech, tam je to většinou buď za prvé kvůli e, slučování rodiny a za druhé z nedostatku pravdivých informací, o tom, jakou mají skutečnou šanci e, získat azyl, nebo jaké mají skutečné šance v tom či onom členském státu, že tyto informace ti uprchlíci nemají. Pan Nilsson už e, znovu hovořil o tom, že musíme bojovat s nelegální migrací. A já se chci zeptat, co tím míní. Každý migrant, který vstupuje na, e, do Evropské unie, je nelegální. I ti, kteří uh prchají ze Sýrie nebo z Eritreji. Všichni jsou vlastně v tom postavení nelegálního migranta. Tak co ti myslíte, že chcete bojovat s nelegální migrací? Že jakmile zase někdo zaklepe na naše dveře, tak mu řeknete, ne, ne, ne, vy jste nelegální migrant, prosím vás, běžte pryč. A nebo e, zda bychom měli třeba Africe dát více peněz a říci, buďte tak hodní a zlepšete ochranu hranic Sudánu, Somálska a Eritreji? Výsledek může být to, že lidé, kteří utíkají, kteří by chtěli utéci před mučením, vlastně budou nuceni zůstat v té své zemi. Tak tím se tedy myslí to, že máme bojovat s nelegální migrací a pokud ne, tak co tím tedy míníte? Dále, co se týče asilových systémů toho společného, souhlasím, že určitý, určitá míra harmonizace je nutná, ale nemělo by se to nakonec celé naředit a vždy bychom měli kontrolovat, zda jsou splňovány všechny podmínky směrnic a mm, těch dalších legislativních eh, aktů ve všech členských státech. A ještě poslední komentář. Neměli bychom směšovat eh, jablka s hruškami. Když hovoříme o legální migraci, myslíme tím třeba humanitární víza nebo přesedlování. Ochrana žadatelů o azyl eh, nemůže být eh, navázána na to, jakou mají tito lidé kvalifikaci. Říká se, že někteří lidé utíkají před chudobou, hledají nové podmínky pro život, hledají třeba i nová, nové místo, kde by mohli pracovat. No a pro tyto lidi samozřejmě musíme mít úplně jiné cesty. Měly by tam být eh, například ta, ten systém modré karty, případně rozšíření systému modré karty, ale myslím si, že opravdu bychom měli být velice obezřetní, zda toto, zda tyto všechny skupiny směšovat v jednom dokumentu, protože si myslím, že tyto dvě skupiny by neměly být směšovány. Nyní paní Holmajer. Eh, Nejprve bych chtěla pogratulovat komisi eh, k tomu, co předložila, protože si myslím, že teď se nacházíme v situaci, kdy také musíme jednat trochu racionalisti, realisticky. Je vždycky hezké mít vizi a přání, ale v konečném důsledku s tím musí nejprve souhlasit členské státy, druhá je implementace a třetí je, aby to bylo vůbec nějakým způsobem proveditelné. Já jsem vděčná za návrhy, to říkám zcela upřímně, eh, když má vláda, když má GUE vládu v Řecku, která eh, je zodpovědná za to, že ti lidé tam musí dlouho zůstávat. To je přesně ten rozdíl mezi těmi vizemi a tím eh, být potom sami eh, u moci. Zcela konkrétně samozřejmě je zcela neúnosné, aby lidé museli hodinu čekat ve frontě na jídlo. U těch 50 tisíc uprchlíků, kteří tam jsou, si myslím, že to by, že to by mohla řecká vláda zvládnout. EASO e i Frontex několikrát nabídli e, velkorysou pomoc i mezinárodní organizace a trvalo poměrně dlouho, e, než řecká vláda byla konečně ochotná takovouto pomoc přijmout. To jsou fakta, se kterými je také potřeba trochu operovat a která odpovídají realitě. Já velice vítám to, že EASO má být posíleno. EASO je právě v krizových situacích, vyjednávacích, ale i u členských států, které se vzpírají prosazování asilového balíčku, velice důležitým nástrojem eh, k tomu, aby výměna eh, mezi členskými státy a zavedení rozumných standardů v asilovém právu eh, byla umožněna. K tomu ale personál EASO musí být natolik početný, aby EASO mohlo adekvátně jednat a konat. A aby také bylo jaké, zaručena jakási akceptance členskými státy, protože tak tomu vždycky není. Ne, ka, není to každý členský stát a proto musíme EASO podporovat k tomu, aby mělo dostatečnou e, legitimitu při své činnosti a aby nenaráželo neustále na odpor. Chtěla bych podpořit to, co v podstatě řekl eh, Timothy Kirkhope ohledně eh, resettlementu. My potřebujeme mnohem rychlejší postup, potřebujeme rychlejší rozhodnutí ze strany UNHCR a ze strany mezinárodních organizací. Eh, pokud proces znovu usídlení trvá 6 až 10 měsíců, tak je to zkrátka příliš dlouho a pro ty lidi to není příliš motivací, aby se o to ucházeli. Zároveň musíme brát v potaz to, že členské státy, eh, které přijímají uprchlíky, a to nejen jednotlivce, ale eh, eh, pokud to jde, tak rovnou celé rodiny, aby potom následně se nemusely rodiny sjednocovat uvnitř Evropské unie, tak bylo by lepší přijímat rodiny rovnou celé. Pokud jde o Dublin, tak doporučuji také trošku realismu. Myslím si, že pokud vůbec chceme nějaké rozhodnutí, eh, tak si myslím, že eh, některé členské státy, které jsou přetížené, chtějí úplné přerozdělení a ty další, které mají přijímat, nemají vždy nutně otevřené dveře. Eh, takže možnost jedna je také důležitým přínosem. Komise to nebere jako dobrovolný mechanismus, ale jako to, že členské státy v podstatě konstatují, že ty členské státy, které jsou pod tlakem, eh, mohou Eh, ubytovat a postarat se o jejich ubytování a férovou eh, integraci. Ta druhá část se týká těch, kteří eh, budou přerozděleni. A ten přerozdělovací mechanismus samozřejmě nemůže být dobrovolný. Tak, jak je to teď, to nemůže fungovat. Až doteď členské státy spoléhaly na dobrovolné přerozdělování a to zkrátka nefunguje. Přerozdělení prvních uprchlíků i v mírových časech, kdy se nic moc neděje, nedává příliš příliš smysl. Nicméně v krizové době to nemůže fungovat, protože ten jeden stát nebo dva státy, které jsou pod tlakem, eh, potom samozřejmě jsou v obrovských problémech. Z tohoto důvodu si myslím, že se poměrně shodneme na tom, že mechanismus nemůže být dobrovolný a ten členský stát, který eh, žádá o pomoc, musí sám také odvést určitý výkon. To si myslím, že od něj musíme žádat, protože jinak by ostatní členské státy reagovaly s velkou nedůvěrou. Eh, ještě bych také eh, doporučila, eh, abychom se k tomu stavili realisticky. Nemůžou, nemůžeme nabídnout všem členským státům optimální standardy. Když vidíme, že některé státy mají velké potíže, tak je potřeba zkoumat, jak jak je na tom vlastní obyvatelstvo a musíme být realističtí. Nemůže všichni nabídnout stejné standardy jako Německo nebo Švédsko, které mají silnou ekonomiku. A musíme také brát v potaz, že jsou členské státy, e, které mají vůbec problémy se na takovém mechanismu podílet. Proto si myslím, že by bylo rozumné, aby komise hovořila o těch půl faktorech, protože my nechceme sloužit pašerákům lidí, ale chceme dávat tedy humanitární víza a znovu usídlovací víza. Eh, sloužit eh, obchodu s lidmi, tady si myslím, že musíme jasně vědět, že každý eh, uprchlík, který přijde, se, ne, se nestane obětí otroctví nebo pašeráků, nebo že jejich děti nebudou prodány a tak podobně. Takže číslo jedna jsou humanitární víza a ne ti, kteří vlastně možná se dostanou do Evropské unie eh, pomocí pašeráků, kterým dají svých posledních 10 tisíc euro. To pak vede pouze k tomu, že mizejí děti. Děkuji. Eh, kolegové, máme poslední tři řečníky na seznamu. Paní Valero, prosím. Děkuji vám, eh, pane předsedo. Eh, já se pokusím neopakovat to, co už tady bylo řečeno. Mohu souhlasit s mnoha výroky svých kolegů. Chtěla bych tedy nadnést ještě jednu otázku, která mě dělá starosti a která se týká toho, jak jsme slyšeli od komise, eh, že je potřeba pracovat velice rychle na těchto návrzích. Máme legislativu, která hovoří, máme, máme, máme různé směrnice o přijímání, o azylu, o ochraně. E, to je legislativa, e, kterou trvalo dlouho vytvořit. Diskutovalo se o tom, vyjednávalo se o tom tady v parlamentu, vyjednávali jsme s radou a potom to má být implementováno e, národními parlamenty respektive schváleno eh, národními parlamenty. Já si velice dobře pamatuju, že tady ve, že, že ve Švédsku jsme eh, pracovali na směrnicích o eh, ochraně a o azylu, tak, aby byla implementována ve švédské legislativě dobře a aby se na základě ní dalo dobře pracovat a, a aby vlastně naše standardy se tím nesnížily kvůli té směrnici. A právě takový je záměr, že je potřeba mít lepší pravidla. Teď je to ale tak, že ten záměr je spíše sjednotit se na nižší úrovni. To tak nějak je eh, čiší z celé té debaty, že bychom se měli domluvit na té nejnižší úrovni, eh, na které to vůbec jde. A v tom případě já se obávám, že pokud to uspěcháme, tu novou legislativu, pokud uspěcháme nové nařízení, tak to půjde tak rychle, že si nestihneme promyslet, jaké budou následky a jak to bude vypadat pro jednotlivé země. E, nařízení, které bude e, uplatňováno ve všech členských státech současně, jak může si udržet dobrou úroveň a jak stihneme tuto legislativu udělat dobře, e, jak je máme jaksi ukotvit v, v, v jak si ji mají projít národní parlamenty, než se z toho stane nařízení. Opravdu e, se bojím té rychlosti, se kterou se všechno děje. Ano, samozřejmě máme spoustu směrnic o boji proti terorismu a tak dále, které najednou vznikají. Je jasné, že máme problém a musíme rychle něco dělat, ale nemyslíme dostatečně daleko dopředu. Potřebujeme legislativu, která vydrží spoustu let do budoucna, nejenom rok nebo dva. Děkuji. Thank you, thank you for sticking to time. Děkuji, děkuji, že jste dodržela čas. Hmm, paní Spadaka. Ano, děkuji. Já vlastně budu mluvit podobně jako Cecilia Wikström. Myslím si, že to nové dublinské nařízení by mělo napravit ty problémy. Hlavním problémem je to, že hlavní odpovědnost je kladena na bedra pouze několika členských států a pak ještě od nich eh, vlastně chceme, aby to všechno řádně prováděli. Byly mm, založeny hotspoty, ale ty, ty, ty jsou vlastně jakými si věznicemi. na vlastních hranicích eh, špatně zacházíme s, se ženami, s dětmi, s lidmi, kteří eh, chtějí azyl. Je to nepochopitelné. No a pak je tedy ta druhá možnost. Musí zde být solid, musí být vyjádřena solidarita mezi členskými státy, ale uh, tady je problém, že zde neexistuje vlastně jakýsi bezpečný průchod. Eh, bude pokračovat i to to nutí lidí ve Středomoří, bude to ještě horší. Jak vypadá stávající situace? Rada uzavřela mm, dohodu s Tureckem, eh, abychom tedy mohli jaksi vyhošťovat lidi, které považujeme za ty, kteří mají být vyhoštěni. A rada vlastně se rozhodla, že chce do extrému uplatňovat dublinské nařízení. E, proto je tedy tábor Moria jakýmsi otevřeným vězením. A lidé, e, kteří jsou vyhoštěni, tak e, ty, ty postupy jsou takové vlastně militarizované. Ale lidé nám, odborníci říkají, že ti lidé budou i nadále prchat ze svých zemí, takže budeme svědky dalších úmrtí lidí. Takže proč tam eh, neuděláme něco jako Kanada, to znamená bezpečný průjezd? To znamená, že Kanada se rozhodla, že tam bude určitý počet lidí, které přijme, takže pokud bychom to něco podobného udělali, tak potom by nedocházelo k ohrožení eh, životu těch lidí. Takže měla by tam být nějaká žádost eh, o víza a pak bychom vlastně mohli se zabývat těmi žádostmi. Rada si myslí, že dělá nejlepší legislativu. Myslím si, že tady klíčové je eh, posilovat to přesedlování a ten bezpečná, ta, ta bezpečná cesta, bezpečný průchod. Neměli bychom ten systém měnit Eh, nebo ten systém bychom měli změnit tak, aby tam nedocházelo k úmrtím lidí. Eh, před eh, určitou dobou také vlastně i moje matka byla uprchlicí. Ta cesta pro ní byla velice těžká, také onemocnila tyfem, ale ona vlastně dodnes vzpomíná na to, že někteří lidé jí během té cesty pomohli a někteří jí nepomohli, takže my bychom na to neměli zapomínat. Děkuji nyní paní Swinburne. Děkuji, pane předsedo, a děkuji eh, zástupci komise za informace. Eh, já z nich nejsem eh, příliš chytrá, protože je tam spousta otazníků. Eh, hovoří se tady o legálních trasách, eh, tak eh, tady se často zmiňuje ze strany komise modrá karta, ale modrá karta nikdy nebyla žádný velký úspěch, nevyužívala se v, ve velkém rozsahu, takže v tom moc nevěřím. Potom se hovoří o nových nástrojích, justiční spolupráce mezi členskými státy, spravedlivé rozdělení a tak dále. Ale otázka zní za prvé, kolik lidí se má přerozdělit. Minule při těch 160 tisících lidí se to příliš nepovedlo. Bylo jich nakonec několik set. Čím dál více zemí řeklo, že nemají zájem, tak neměli bychom začít za správný konec a zeptat se členských států, kolik se jich toho přerozdělovacího mechanismu nebo nuceného přerozdělení chce účastnit? protože nemůžeme vědět, kolik se bude přerozdělovat, když nevíme, kolik členských států eh, se toho bude účastnit. Pak se hovoří také o spravedlivém rozdělení, eh, jak by to vypadalo ekonomicky, eh, jaké pracovní příležitosti eh, jsou v určitých zemích, jaké jsou počty obyvatel. To by mělo být bráno v potaz. Hovoříme také o integraci. Víte, jak vypadá integrace například ve Švédsku? My máme obrovské problémy s integrací. Takže má Evropská unie být migračním úřadem pro všechny členské státy? Já nevím. Možná by bylo dobré zeptat se občanů v členských státech, co by chtěli, například prostřednictvím referenda. K mé otázce také, co budete dělat s členskými státy, které nepřistoupí na nucené přerozdělení? Může členský stát říct ne, nebo jak si to představujete? Děkuji. Final speaker is Ellie Schlein. Ellie, please. Konec Ellie Schlein jako poslední. Děkuji za slovo, pane předsedo. Souhlasím s některými komentáři svých kolegů. My jsme chtěli, aby to sdělení komise bylo odvážnější, aby komise přišla se silným postojem a ne, aby tam nabízela různé alternativy. Ty alternativy nejsou vlastně eh, různé, že by se navzájem doplňovaly, spíše eh, se velice liší. Mm, zřejmě pouze ta, ta druhá možnost eh, na, přemýšlí tedy o eh, odvážném, z, odvážné reformě celého systému. Takže teprve tuto možnost eh, považujeme za možnost, jak tedy ji podpořit. Ale musíte, musíme ale říci, že dublinské nařízení je mrtvé, že ho musíme úplně nahradit ale zatím všechna ta naléhavá opatření selhala v celé Evropské unii a také se ukazuje, že vlastně pouze šest nebo že šest členských států vlastně vyřizuje 80% žádostí. My jsme zde třikrát hlasovali, vždycky to získalo velkou většinu, aby se ten dublinský eh, systém pře, mm, přeměnil a má se tam zdorazňovat solidarita a rovné sdílení odpovědnosti. Jasně říkáme, že to kritérium prvního vstupu musí být přeměněno, že tam musí být nová kritéria, že um, vlastně ten systém toho nouzového uh, rozdělování se musí změnit a že tam také musí být eh, centralizovaný systém posuzování žádostí o azyl, což by se pak mělo stát evropskou odpovědností. Také sdílím obavy některých kolegů. Samozřejmě, že potřebujeme harmonizovat celý systém, ale ne na vrub eh, práv lidí. Nemá docházet ke snižování ochrany. Um, doufám, že komise nebude následovat případu různých členských států, které se bojí a které nemají dostatek vize, protože je v, v sázce je budoucnost celé Evropské unie. Děkuji. Um, kolegové, kolegyně, asi vidíte, že ubíhá čas a že už jsme tedy překročili čas, který byl vyhrazen na tento bod. Také zde máme zástupce, kteří mají hovořit k dalšímu bodu a také někteří z vás vlastně přišli speciálně kvůli tomu dalšímu bodu, který se týká Eurojustu. Já se omlouvám, že tedy mm, překračujeme dobu, ale beru to na sebe. Chtěla jsem opravdu si vyslechnout všechny příspěvky všech zpravodajů, protože jsem chtěla, aby komise si vyslechla tyto komentáře Ehm, myslím si, že to je lepší, než aby tady proběhla taková velice rychlá, ehm, rychlá seance mm, nějakých informací. Takže jsem rád, že si komise vyslechla tyto komentáře, které byly velice inteligentní a které někdy byly takové dost tedy, eh, za, mm, mm, které byly proneseny s velkým zaujetím. Mm, chci ještě požádat komisi, pokud na to chce zareagovat, eh, tak eh, prosím vyjádřete se k tomu, ale asi nebudete moci se vyjádřit úplně ke všemu. Určitě jste si to ale všechno poznamenali. Mm, opravdu jsem se rozhodla, abychom si vyslechli všechny, protože si myslím, že opravdu každý ten komentář byl nesmírně užitečný. Tím tady končím tuto rozpravu a komise si celá jistě zaznamenala všechny komentáře a během dalších diskusí se pak soustředíme na jednotlivé prvky tohoto sdělení a také na ten aspekt legální migrace. Děkuji tedy všem kolegům za trpělivost a za pochopení. Nyní se tu dostáváme k bodu 9. Prezentace agenturu Eurojust, konkrétně tady paní Michelle Konex, budou hovořit o zahraničních bojovnících, náhled agentury Eurojust na tento jev. Move straight to this item, colleagues. Um, so I'm going to start introducing it while um, uh, Michelle comes to the platform. Okay, colleagues, um, we... Kolegyně, kolegové, čeká nás prezentace paní Michelle Konex, která je předsedkyní orgánu Eurojust přednese zprávu, která se týká takzvaných zahraničních bojovníků. Následovat bude výměna názorů s poslanci. Už nebudu dělat žádné velké úvody. Ještě jednou se omlouvám, že tento bod začínáme se spožděním a začneme rovnou prezentací. Michel, máte slovo. Uh, Děkuji, pane předsedo. Vážení europoslanci, dámy a pánové, je mi ctí představit tady práci Eurojustu, pokud o boj proti terorismu a odráží se v tom samozřejmě také výsledek zprávy, která následovala eh, po zasedání v červnu 2015, což je téměř už před deseti měsíci. Mezitím eh, se ovšem udála celá řada věcí. První poznámka, a teď bych měla několik předběžných poznámek, pokud dovolíte, pane předsedo. Tady má první poznámka se bude týkat obětí. To je právě důvod, proč na problematice tolik pracujeme. Mohu říci, že samozřejmě vzdáváme hold veškerým obětem teroristických činností, nejenom tady v EU, ale všude, týká se to celého světa. Je to právě z důvodu eh, těch obětí. Kvůli obětem eh, na tom pracujeme. Bojujeme eh, na tom, abychom dostali pachatele těchto trestných činů před soud a i ze hlediska spravedlnosti také můžeme pomáhat předcházet eh, tomuto problému a bojovat proti terorismu. Naše zpráva, kterou tady teď budu představovat, je vlastně shrnutí takové extenzivnější zprávy, kterou jsme představili ministrům vnitra v prosinci minulého roku. Ta prosincová zpráva z minulého roku je ovšem vyhrazena, zatímco toto sdělení je pouze omezeno a musím zdůraznit, že název této zprávy nebo tato zpráva vychází z extenzivních zkušeností státních zástupců, kteří bojují eh, proti tomuto fenoménu eh, v rámci jasně právního vyšetřování a stíhání. Chceme se s vámi podělit o, tyto, o tato zjištění, tak abychom se mohli poučit eh, z těchto poznatků. Pokud bychom ovšem plnou zprávu vyslali nebo dali k dispozici volně eh, k použití, tak bychom ztratili důvěru, která zatím existuje. Z toho důvodu eh, ten dokument má omezené použití. Samozřejmě mohu hovořit plně o eh, obecných poznacích, zkušenostech a tak dále, ale nemohu bohužel zacházet do podrobností, pokud je o probíhající trestní řízení a podrobnosti od státních zástupců. Totiž, to by totiž bylo velice neprofesionální a nepřijatelné, takže navíc by nám to nepomohlo vybudovat důvěru, kterou jsme si zatím vybudovali u státních zástupců a soudců. Také se řídíme poptávkou, samozřejmě reagujeme na to, co se eh, po nás žádá. My jsme se v minulosti zaměřili na to, aby Euro, Eurojust vycházel tedy z požadavku a výsledku. Jsme také jedni z prvních eh, v EU od roku 2012, kdo identifikoval tento problém zahraničních bojovníků, zahraničních eh, teroristů. A bylo to právě díky tomu, že jsme byli schopni se sejít eh, s takzvanými NCT, tedy e, národními korespondenty v rámci sítě Eurus, kteří mají toto na starosti. My jsme se s nimi sešli tedy v roce 2012. Scházíme se s nimi vlastně už 10 eh, let na základě e, rozhodnutí Rady z roku 2005. A podle tohoto rozhodnutí členské státy mají povinnost jmenovat nějakého takového e, národního korespondenta, který potom má povinnost zase Eurojust eh, informovat o tom, co se přesně děje, pokud je o vnitrostátní eh, vyšetřování, národní eh, trestně právní vyšetřování v souvislosti s terorismem. To platí tedy už od roku 2005. V roce 2012 potom jeden z těch korespondentů NCT po nás žádal, abychom toto e, spustili jako specifický problém a díky dotazníku, který jsme rozeslali v září 2012, jsme zjistili už v té době, už v roce 2012, že se to netýká jenom té konkrétní země, ale také šesti dalších zemí. Ty museli čelit tomu, že lidé přijíždějí e, nebo odjíždějí do Syrie a Iráku, potom se vrací zpět do našich zemí a někdy mají teroristické úmysly. Někteří navíc rekrutovali další a už v té době byly tyto poznatky k dispozici. Někteří ti lidé opravdu měli v plánu ještě navíc i útočit na nevinné lidi tady v Evropské unii i jinde. To je tedy důvod, proč jsme v roce 2013 začali na zahraničních bojovnících pracovat na této eh, otázce. Minulý rok jsme vám představili výsledek zasedání, které se uskutečnilo v roce 2014. Pracovali jsme na tom tedy. Podali jsme zprávu o výsledcích v roce 2013, 14 a 15. A předtím, než se staly všechny ty útoky, jsme neúnavně pracovali na tom, jak zefektivnit náš boj proti terorismu. Řešili jsme, jak zefektivnit eh, tuto část našeho boje. Proč potřebujeme takto postupovat, kdy a jak máme postupovat. To tedy bude i vlastně součást nebo základní struktura mé dnešní prezentace. Myslíte si, že Eurojust má na starosti statistiky? Ne, my jsme soudní orgán, eh, který spojuje eh, státní zástupce a vyšetřovatele, kteří mají na starosti eh, tento typ trestné činnosti. A nakonec jaké dopady bude mít to, že budeme čelit eh, stovce nebo tisícům nebo sto tisícům návratů. My se na to díváme z té soudní eh, stránky. Je to komplexní problém a není možné něco tak komplikovaného vyřešit jednoduchým způsobem. Zároveň je to problém dynamické povahy, to znamená, vyžaduje to také dynamický přístup a nejenom statistické, pardon, statické řešení. My jsme v posledních letech žádali o to, aby byl vytvořen společný eh, souhrný přístup k této věci a součástí toho je i soudnictví. Součástí takového obsáhlého společného přístupu je i soudní stránka. Uvedu příklad. Například proběhla diskuze o tom, zda je možné bojovat proti zahraničním bojovníkům tak, že je pošleme do vězení, že je usvědčíme. Pokud to k tomu dojde, tak eh, oni tam budou působit jako uh, radikalizační element, budou se dále radikalizovat. A my jsme říkali, že musíme naopak eh, vytvořit nějaký odrazující efekt. Například po bruselských útocích jsme zjistili, že poslední věta jednoho z těch útočníků Brusel byla, vyhodila jsem se do povětří z toho důvodu, že jsem nechtěli do vězení. To bylo eh, jeho vlastní prohlášení. Musíme to totiž brát tak, že eh, zahraniční bojovníci představují různou úroveň nebezpečí, ehm, jsou různého typu, někteří se vrací, někteří odjedou do Syrie a Iráku z toho důvodu, aby se tam zapojili v válečných eh, oblastech eh, do této činnosti, jsou často traumatizováni a nevždy mají teroristické úmysly, takže my musíme opravdu rozlišovat v tom našem přístupu. Ještě jednou opakuji, že je to komplikované řešení a to není možné eh, k tomu, není možné k tomu přistupovat jednoduše, nemá to jednoduché řešení. A zároveň ten fenomén eh, zahraničních bojovníků je velice významný. My jsme v posledních zprávách žádali o to, abychom vytvořili společný právní rámec. Musím říci, že z důvodu eh, usnesení, které bylo přijato v OSN 20. 2178, tedy bylo přijáno z toho důvodu, že na úrovni eh, Rady Evropy v květnu byly, poskyt, byly zapracovány změny protokolu eh, úmluvy OSN, která se zaměřuje na prevenci terorismu, což je tedy velice důležitá iniciativa. A komise v DG Home spustila tedy diskuzi o možné směrnici, která by upravovala takovýto společný právní rámec. Myslím si, že se tady ubíráme správným směrem. Jistě víte, že od roku 2002 máme rámcové rozhodnutí, které poskytuje společnou definici terorismu. V roce 2008 jsme to potom doladili, tu definici, Zapracovali jsme tam také eh, rekrutování, eh, trénink a tak dále. Výcvik, pardon. A zohlednili jsme také financování a organizace eh, cestování za účelem páchání teroristických činů. Chceme také informovat o této skutečnosti a dále řešit, to je velice důležité, společné aspekty. Je důležité, že členské státy podnikají své iniciativy, tak, aby přizpůsobili právní předpisy eh, společnému standardu, který stanovilo usnesení OSN a také Rada Evropy, umlova Rady Evropy o předcházení terorismu, ale zároveň je extrémně důležité, aby všechny členské státy byly v souladu s tím společným přístupem. To je hlavní důvod, proč my bychom chtěli vytvořit směrnici na toto téma. Žádáme o tento společný přístup opakovaně z toho důvodu, že zaznamenáváme, že některé členské státy mají legislativu v opravdu na špičkové úrovni, ale jinde ty právní předpisy nejsou takové, jak by měly být. Na posledním zasedání kde byli eh, státní zástupci, kteří řeší tyto problémy, jsme zjistili, že mnozí z nich mají opravdu eh, velké mohou opravdu velmi těžit z těch, eh, nový, z těch změn v právních předpisech, že je to pro ně přínosné. Takže my jsme velice rádi, že komise vyzvala Eurojust k této diskuzi a můžeme společně zjišťovat, jak přispět k tomu, že vytvoříme lepší společné právní předpisy. Opravdu jsme totiž identifikovali výrazné nedostatky, které potom vedou eh, k nedostatkům také v těch eh, postupech před soudem a při vyšetřování. Například to, že někdo členem teroristické organizace nestačí, je důležité, aby člověk ještě přispěl k té činnosti teroristické organizaci. A na základě toho se potom eh, stanovuje, zda někdo bude označen jako terorista či ne. Na základě judikatury víme, že některé mladé ženy a děti například odjedou do Syrie a do Iráku, potom se vrátí a jsou stíhány za eh, teroristickou činnost z toho důvodu, že například zajistili dopravu nebo vařili bojovníkům a tak dále. A potom zároveň konstatujeme, že ten, kdo opravdu páchal eh, trestnou činnost v jiné zemi, zase není usvědčen. Takže narážíme na tyto problémy a také bychom se měli zaměřit na pasivní výcvik. My se věnujeme pouze aktivnímu výcviku, ale je tady také pasivní výcvik. a radikalizace není zatím dostatečně eh, zohledněna v našich právních předpisech. Na základě judikatury také víme, že mnohé, signály, eh, pardon, mnohé soudy vysílají jasné signály a často se stanovuje taková linie mezi um, trestnými činy a terorismem. Říká se, že toto není terorismus, že to spadá pod humanitární právo, ale my jsme řadu usvědčených, eh, my jsme tedy pardon, konstatovali, že mnoha usvědčení neobsahují ten prvek terorismu a eh, mělo by to tak být. Řada soudů teď nově začlenuje i jiné, eh, jinou skutkovou podstatu do toho terorismu, říká i toto je teď terorismus, takže to se mění a je to, vychází to z toho rámcového rozhodnutí. Potom politika Eh, pokud je o navracení, jak přistupovat eh, k navracením. Vidíme, že některé země se si například vytvořili eh, ukazatele rizika, posuzují riziko a ty, kteří se vrátili z těchto zemí, označili eh, za vysoce rizikové, středně rizikové nebo nízkorizikové. A to je jeden z postupů, který bychom chtěli podpořit i my. Chtěli bychom se podělit o, to, o toto řešení s jinými zeměmi. Chtěli bychom to vidět tedy i jinde. Myslíme si, že jiné země by měly něco podobného okopírovat a přijmout eh, ve vnitrostátní legislativě takovýto typ označování. Znamená to ale, že musíme eh, toto nějak definovat, definovat, co znamená přesně ta nebezpečnost, jak se mezi tím bude rozlišovat, s jakým rizikem to souvisí. Já na základě své zkušenosti, kterou jsem načerpala, mohu konstatovat, že jsou nejprve zohledňováni ti eh, hlavní takový veteráni, kteří cestují mezi těmi zeměmi opakovaně a ti, kteří mají záznam v trestním rejstříku. kteří páchají závažnou trestnou činnost a někdy dokonce i teroristickou činnost. Teď uvádím pouze několik příkladů, 29. července byl eh, jeden terorista odsouzen eh, v nepřítomnosti bruselským soudem, potom další kamikace byl odsouzen za stejným, eh, nebo za stejný trestný čin a mohla bych uvést ještě celou řadu takovýchto příkladů. <clears throat> Je tedy extrémně důležité to odsuzovat v soudnictví, ale také zaznamenáváme přístup deradikalizace ve všech fázích soudního eh, řízení, během vyšetřování eh, samotného procesu i potom po vydání rozsudku. Zabýváme se tím, jaké alternativní sankce bychom také mohli eh, zvolit. Paní Jorová 9. října 2015 zorganizovala konferenci na toto téma a rozhodla se, že Eurojustu bude udělen úkol monitorovat programy deradikalizace, tedy různé možnosti řešení ve všech těch fázích eh, eh, soudního řízení, což ale nedostat, není dostatečné. Musíme hledat i eh, deradikalizační programy vycházející ehm, ze samotné komunity a ehm, možné iniciativy. Také docházíme k závěru, že teroristé využívají velice široce sociální média, internet, digitální technologie a i tady navázím, narážíme na problémy. Také zaznamenáváme problémy s uplatňováním směrnice o údajích, o uchovávání údajů, protože se toto uplatňuje různě v eh, různých členských státech. Také vidíme, že Spolupráce v oblasti soudnictví se třetími zeměmi je extrémně důležitá, na tom také hodně pracujeme, eh, snažíme se tu spolupráci posílit a děláme ještě i řadu dalších věcí, ale teď každopádně si ráda vyslechnu vaše otázky. Děkuji. Please. Paní Holmajer, prosím. Tak eh, nejprve bych chtěla srdečně poděkovat za tuto skvělou prezentaci, eh, za to, že Eh, informujete výbor alespoň o tom o obecném zaměření. Já mám velké pochopení pro to, že u vyšetřovací činnosti se nemůžete otevřeně šířit o všem a tím toto vyšetřování eh, kompromitovat. Eh, já mám jednu nebo dvě otázky k těm závěrům. Za prvé, Eh, poté, co eh, vzhledem k tomu, že jsem zpravodajka pro směrnici o terorismu, eh, se hodně zabývám tím, jak, zabýva, jak zacházet se zahraničními bojovníky a jak postupovat v oblasti trestního práva. Tato směrnice může pojednávat pouze trestní právo a ne ty ostatní otázky, které jsou také velmi naléhavé z vašeho pohledu a podle toho, co jste řekla ve své prezentaci, jsem vyrozuměla, že je velice důležité eh, klást si otázku eh, ohledně cest s teroristickým úmyslem. Eh, to někdy, občas někdy i u nás panuje omyl, že by mělo být zakázáno veškeré cestování. Ne, to není úmyslem. Pouze cesty, kde je prokázán úmysl spáchat teroristický čin, jako je napo, na, na, na, nebo napojení napojení na teroristickou organizaci nebo nějaký konkrétní čin s tím spojený. To je opravdu e, důležitá e, okolnost. E, potom tu máme otázku výcviku, která je také poměrně prekérní, protože v jistý velice zkušený státní zástupce z Itálie eh, řekl, že vyšetřování eh, v oblasti radikalizace, eh, například jistý vysoce zradikalizovaný islamist, denně eh, konfrontuje dvouleté a čtyřleté děti s videí, kde se někomu usekává hlava. Eh, to eh, také souvisí tedy s tématem ochrany dětí. I tady je souvislost s radikalizací, abychom děti chránili před takovýmto zneužíváním vlastními rodiči. Chtěla bych poděkovat za vaše slova k deradikalizaci, protože považuji za zásadní, eh, abychom měli výměnu informací mezi členskými státy o optimálních možnostech a o úspěšných modelech eh, deradikalizace, eh, zejména ve vězení spolu se vším, co k tomu patří, aby ti, kdo byli od kteří byli odsouzeni, aby nebyli zcela bez výhledek ve vězení, Eh, protože jsou i lidé, kteří se dají deradikalizovat a kteří potřebují životní perspektivu. A to musí začít už ve vězení. Eh, samozřejmě eh, jsou tu ti, které lze deradikalizovat ještě před trestným činem, to je mnohem důležitější a potom si myslím, že je velice dobré, aby Eurojust také nás informoval o e, výměně informací mezi komisí a členskými státy, protože tady je potenciál k další legislativní činnosti v našem výboru. Já si totiž myslím, že na jedné straně e, samozřejmě potřebujeme směrnici pro trestní právo, potřebujeme harmonizovaný základ, ale pak tu máme ještě ty další aspekty. Tu deradikalizaci, kde bychom také potřebovali e, nějaké konkrétnější opatření pro členské státy. Celkově vám velice děkuji. Děkuji, pan Krkou, prosím. Nejprve bych vám chtěl poděkovat za prezentaci. Chtěl bych se zmínit o několika bodech. Za prvé, jak víte, tak veškeré harmonizační ambice, eh, pokud jde o tresty a trestné činy v Evropě, jsou podle mého názoru pouze ambicí a v dohledné budoucnosti nemohou být ničím více. Mezitím to ale vypadá, že některé z vašich návrhů ohledně technických standardů, které se týkají výměny informací mezi členskými státy, že ty jsou mnohem záslužnější a jsou mnohem proveditelnější než ty širší ambice. My nyní žijeme v situaci, kdy máme poměrně mnoho e, dodatečné spolupráce. E, já jsem se zabýval PNR, e, ECRISem, školením a tak dále. To všechno je velice užitečné. Proto si myslím, že na to by měl být kladen poněkud větší důraz. Někdy máme problém se zabývat se záležitostmi rychle, a bezodkladně. A pokud jde o výměnu informací, o ECRIS, eh, tak tady technické standardy jsou velice odlišné v jednotlivých zemích. A s tím souvisí to, že uznávám to, co jste říkali o spolupráci mezi agenturami. Zmínila jste Europol, Eurojust a Frontex. Samozřejmě, to je naprosto zásadní, pak jsou tu ale další agentury, které by se do toho mohly zapojit. A konečně využívání společných vyšetřovacích týmů. Tak zase eh, jedna z mých zpráv z dávné a šeré minulosti se zabývala eh, možností vytvářet takovéto společné vyšetřovací týmy. A bylo to poměrně zklamání až do nedávna. Teď už vidíme určité, zna, určité známky, určité pozitivní výsledky pro tyto eh, JIT. Já si myslím, že by bylo dobré eh, se podívat na revizi eh, této legislativy, které by se mohl účastnit Eurojust, abychom zjistili, zda tomu něco stále brání? Jestli jsou nějaké překážky pro to, aby se společné vyšetřovací týmy využívaly častěji? Natalie Grisbeck, prosím. Děkuji vám. Teď je řada na mě, abych zdůraznila význam této práce a poděkovala paní ředitelce za skvělou prezentaci. Téma, jak správně připomínala, je aktuální už několik let. Vědělo se o tom ještě předtím, než došlo k těm eh, otřesným atentátům, útokům, eh, které zaznamenala Evropa v několika posledních měsících. Takže je to velice závažné téma a zároveň je to tak rozsáhlá eh, problematika. Věc zasahující do různých oblastí. Vy jste k tomu přistoupila velice realisticky a správně. Například jste zdůrazňovala důvěrnost, která je v této věci důležitá, To já osobně oceňuji a myslím si, že i kolegové, tedy to, že zmiňujete oběti na prvním místě a jejich rodiny. V rámci vaší e, prezentace jsme pochopili, že tento systém, tento fenomén funguje e, na základě sítí, které jsou velice flexibilní a rychlé a využívají toho, že v Evropě nemáme hranice. Funguje to tedy na základě sítí a využívají samozřejmě eh, všechny moderní a flexibilní technologie, které se jim nabízejí. Zároveň jsme na základě toho pochopili, jak důležité je nejenom spolupracovat eh, mezi členskými státy, je důležité, aby se dělili o informace například aby možná byli schopni si vyměňovat eh, informace v reálném čase a efektivně, ale kromě toho jsme také pochopili, jak důležité je mít eh, vhodný právní rámec, který by nám umožnil eh, jednat stejně rychle jako tito pachatelé trestné činnosti a dokonce si možná vůči ním udělat nějaký náskok. Po tomto úvodu bych zmínila dvě stručné otázky. Vy jste hovořila o šesti zemích, kterých se týkali eh, tito zahraniční bojovníci, tento fenomén, o jaké země se jedná. Já jako Evropanka mám totiž pocit, že se to týká nás všech. Možná trochu do jiné míry, ale obecně se to týká nás všech. A druhá otázka, to je také aktuální věc v Evropě. My pracujeme na nové směrnici, která se bude týkat terorismu a zajímá mě, co si myslíte o tom návrhu. Jaké poznámky byste k tomu měla, co bychom mohli například doplnit eh, do tohoto dokumentu? Co vy byste zdůraznila v této věci? Každopádně zajímalo by mne, eh, zda byste se mohla k tomuto důležitému textu vyjádřit. Čas totiž běží, eh, my se snažíme vypracovávat méně právních předpisů, ale i tak je jich hodně a vydáváme také velké úsilí na to, abychom revidovali, přepracovávali naše texty. Někdy se vracíme k eh, schváleným dokumentům už po několika měsících, takže Vzhledem k tomu, že tato směrnice bude velice důležitá, snažme se, aby byla co nejlépe vyvážená, aby e, fungovala co nejefektivněji v praxi. Děkuji. Děkuji, pan Foss. Děkuji vám za prezentaci. Eh, já bych měl jenom několik otázek k poznatkům z vaší práce. Eh, za prvé, eh, mohla byste z těch polí, kde působíte, mohla byste tam přiznat, že teror je více svázán s organizovaným zločinem, i pokud jde nejen o pašování lidí, ale i o praní špinavých peněz a podobné věci? Dále, tím, že teď více se zaměřujeme na teror, máte pocit, že bychom potřebovali nějaké sladění definicí teroru v Evropě? Zda jsou tu nějaké možnosti lépe tyto definice sladit? A za třetí, mám čím dál více pocit, že v našich zemích Eh, terorismus získává půdu. Máte nějaké poznatky o tom, že máme v členských státech co dočinění s jasně stanovenými strukturami? V Německu jsou momentálně eh, arabské klany. Eh, Domino, v určitých oblastech dominují arabské klany a mešity. A mě by zajímalo, jestli tedy máte nějaké poznatky o tom, že takovéto struktury sílí. Pan Jurek. Děkuji za slovo, pane předsedo. Bardzo. Já vám děkuji za tuto prezentaci. Nejprve děkuji za to, že jste eh, nám poskytli konkrétní informace, eh, pokud jde o eh, vaši práci. Je potřeba se podívat eh, na to, co ISIS nebo Daesh vlastně je. Eh, je to hnutí, eh, organizace, která se pustila do války s námi, s, s našimi mnoha státy. Vlastně vede válečnou činnost a kdo se přidá k ISIS, dopouští se tím vlastně velezrady. A proto jako s velezradcem by s ním mělo být zacházeno je samozřejmě eh, potřeba vymezit, kde končí pouhá podpora, kde začíná válečná činnost. K tomu je potřeba mít patřičný právní základ, aby pokud někdo se přidá k takovéto skupině zločinců, eh, pokud pro ní sbírá informace nebo pokud ji logisticky podporuje, eh, tak pak je otázka, zda už to platí jako trestný čin. Eh, nejde tady pouze o eh, právní praxi, eh, protože právo může vždycky pamatovat na výjimky, v jednotlivých případech. Tady jde tedy o celkové zaměření, jde tedy o právní řád. Takže, protože tak to vlastně je. My jsme nyní ve válečném stavu a musíme tyto lidi považovat za nepřítele našeho státu, našich států. A to jaksi za válečných podmínek. Pokud se někdo chová nepřátelsky k zemi, musí být z této země okamžitě e, odstraněn, vyhoštěn. E, například, když někdo má dvojí státní občanství, a podílí se na teroristické organizaci, tak může být občanství zbaven. To je praktické řešení. Je to samozřejmě e, obtížné téma, nicméně nesmírně e, důležité. Lidé e, musí vědět, že tady nejde o nějaké pocity nebo úmysly, ale že tady jde o celou společnost. Často hovoříme nejasným jazykem. Radikalizace je nový pojem. Sympatie k terorismu, další pojem. Aktivní podporování terorismu, Eh, já si myslím, že by bylo dobré, eh, kdybychom se na to podívali také socialisticky, eh, pardon, sociologicky, že bychom prověřili, jak to vypadá s radikalizací, jaký, jaké jsou předpoklady pro radikalizaci, co se děje ještě před ní. Podle mého názoru je to velice důležitý aspekt činnosti ISIS. E, opakuji, e, není možné e, společensky izolovat a vylučovat tyto lidi. Oni žijí v naší společnosti a je potřeba aby mohli být integrováni do společnosti. Izolace jedinců, kteří nejsou schopni mírově žít s ostatní, jsou také, je také předpokladem pro to, aby ostatní mohli žít v bezpečí. Děkuji, Judith Sargentini. Děkuji, pane předsedo. Mám tři dotazy. Za prvé, zmiňovala jste prevenci, radikalizace a alternativní způsoby, tak mě by zajímalo, zda byste mohla k tomu uvést podrobnosti, jaké jsou alternativní cesty, jak eh, předcházet radikalizaci. Za druhé, hovořila jste o tom, že by se mohlo kriminalizovat takzvané vycestování. Takže se ptám, zda Eh, je to opravdu ta cesta zpátky. Nevytváříme určité negativní dopady, pokud začneme kriminalizovat vycestování. Já vím, že třeba někteří eh, syrové, eh, syřani ehm, nemohli se pak vlastně vrátit. Oni vlastně žili dlouho v Evropě a vlastně oni tam nejeli za účelem terorismu tak máme začít kriminalizovat, když, se, když pak chtějí vycestovat za účelem navštívení rodiny, takže měli bychom zvážit i tyto negativní dopady. A pak eh, další věc. Zahraniční eh, bojovníci před soudy v Evropě, ano, s tím souhlasím, měli bychom o to usilovat, ale na, jakém, na jakých důkazech chcete pak říkat, že ti lidé bojovali z Daesh? Budete mít eh, zdroje eh, rozvědky nebo jaké další zdroje chcete využívat jako důkazní materiál? Děkuji. Děkuji všem, říká pan předseda. A ještě než dám slovo paní Michelle Konex, chci také položit dotaz. Hmm, hovořila o tom paní Holmer i paní Sargentini. Týkala se to radikalizace a já se chci zeptat a chtěla bych, chtěla bych od vás slyšet eh, upřímnou odpověď. Vím, že vy jste jednou z mála takových eh, orgánů, které, která se věnuje této věci. Máte pocit, že je zde určitá krize? Protože ta čísla možná zatím nejsou příliš vysoká, když spočítáme eh, lidi, kteří podlehli té džihadistické radikalizaci, ale přitom ten dopad, ty, ty důsledky mohou být ohromné. I, takže je to velká krize. Z pohledu Eurojustu, z pohledu orgánu, který se tím zabývá, vidíte nějaké propojení mezi poměrně chudou reakcí vlád, podle mého názoru. Pan Kirchhoff eh, také bude vědět, že mm, Některé země mají velice dobrá opatření proti radikalizaci, ale některé země eh, třeba to vůbec nějak se o to nesnaží, třeba mm, ve školách se tomu nějak nevěnují, nebo takže eh, máte pocit, že tam je propojení eh, mezi tím, jak, jak, že, že, se, že ta opatření jsou dostatečná, že jsou velice špatně uplatňována. A pak, co se týče těch navrátilců, každá země k tomu přistupuje jinak. Chci se zeptat, zda existuje nějaká, nějaký soudržný postup mezi státními žalobci těch jednotlivých členských zemí. Vím, že vy opravdu jste odvedli vynikající práci o to, aby tam byla ta koherence, aby tam byla ta soudržnost, ale je tam, je tam soudržné zacházení s navrátilci? Děkuji. Eh, chtěla bych poděkovat za všechny dotazy. Ano, existuje zde opravdu vážné, jsou zde vážné bezpečnostní hrozby, bezprecedentní bezpečnostní hrozby a měli bychom to brát vážně. Už jsme začali pracovat na tomto jevu v roce 2012. Šest zemí v roce 2012 Belgie, Belgie, Dánsko, Spojené království, Dánsko, to byly například země, které měly problémy se zahraničními bojovníky. Byly tam také určité soudní e, případy. V roce 2015 eh, tam bylo 46 lidí, kteří byli obžalováni. A také v Belgii jsme se tím zabývali ale pak vlastně se to všechno šířilo jako taková olivá skvrna, takže nakonec to mělo dopad ve všech e, zemích. Nebylo to pouze těch 6-7 původních zemích, ale teď to vlastně vidíme, že každá členská země e, je součástí té mapy. Vidíme sice rozdíly v jednotlivých zemích, vidíme také rozdíly i třeba v e, počtu obyvatel podporovatel v tom, eh, nakolik je tam třeba ta muslimská komunita v jednotlivých zemích. Ale my nechceme stigmatizovat muslimy, protože oni jsou také mezi obětmi a i muslimské společnosti musíme chránit. Takže je důležité, aby oběti, aby ti pachatelé těch činů byli pohnáni před odpovědnost. Ano, je to opravdu velká krizová situace. Eurojust se snaží mapovat situaci, snaží se mapovat veškeré iniciativy, k nímž dochází na místní, eh, regionální, národní úrovni a také zjišťujeme, jaké, jaký to má dopad. Budeme potom také sledovat dopad těch jednotlivých opatření, ale to bude až v těch následujících letech. Ale už teď jistě víme, že u jedné kategorie, u těch veteránů, tak tam nemůžeme být vůbec milosrdní, a tím se vlastně vracím i k otázce e, my zde e, neho, nechceme bojovat s nějakými ideály. Zde máme kriminálníky, zločince, kteří e, se takto zachovali a to bylo v případě pařížských útoků i v případě bruselských útoků, takže to je naprosto nepřijatelné. Takže zde je důležité, abychom měli odpovědnost, abychom také reagovali urgentně. Budeme i nadále na našich schůzích naší sítě o tom jednat. Tím se vlastně vrátím i k otázce paní Brkova. Nebudeme usilovat eh, pouze o ten společný přístup, ale o to, abychom také byli schopni odvádět práci. Uvadu vám příklad. Po pařížských útocích nám bylo to trvalo dva měsíce, než jsme se vůbec dokázali se, eh, vlastně spojit se všemi těmi eh, členy té sítě. A takže je důležité, aby ta spolupráce byla rychlejší aby byla zrychlená. A pak mám i určitou dobrou zprávu, že 22. března mě vlastně belgická, infor, eh, belgická mm, část té sítě informovala půl hodiny po těch útocích a vlastně okamžitě všich, celá ta sítě aktivovala, všichni ti členové byli aktivní, byly tam informace v reálném čase a to je vlastně něco, o co jsme usilovali. Takže my chceme, aby právě ty eh, národní eh, korespondenti byli eh, takto aktivní a, a myslím si, že to je velice dobrý příklad, že ty eh, jednotlivé země jmenovaly tyto národní státní zástupce v terorismu a že tedy teď, je to, teď to umožňuje velice rychlou reakci, takže zapojili jsme se i do té situace po pařížských atentátech, i po bruselských atentátech, aby tedy e, soudy nebo ten soud, soudní zpráva dokázala rychle reagovat, abychom také dokázali dobře koordinovat eh, všechny ty, kteří mm, řeší tyto problémy a také, abychom zajistili rychlou reakci a také, aby tam byla i dobrá spolupráce těch společných vyšetřovacích týmů. Tím vlastně reaguje na to, co říkal pan Kirchhoff. Mohu říci, že po těch pařížských útocích se ten počet těchto týmů navýšil. Co ještě můžeme nabízet? Praktickou podporu, soudní podporu, právní podporu a také finanční podporu, protože máme také určitý, eh, určitou eh, tedy erudici v rámci naší sítě. Také, můžeme, také mohu říci, že každý rok hodnotíme naše práci, také se setkáváme se zástupci policie a soudních eh, eh, sestavy všech 28 členských států, takže i toto všechno pokračuje. Děkuji paní Holmajer za vaši otázku. Ta směrnice je nesmírně důležitá. A proč je důležitá? Protože v Evropské unii se zaměřujeme eh, nejenom na eh, teror. To nikdy nebyl náš přístup. My jsme v právním státě v kontextu ústavního státu. Máme samozřejmě eh, právo projevu, právo pohybu a různá další práva. My, jakožto žalobci, máme ale jednu povinnost a tím je usilovat o právo žít a pokud toto je porušeno, pak musíme jednat na základě principu právního státu. Je váš fyzický skutek možno prohlásit za trestný čin? A ze soudního pohledu tu máme i tu preventivní stát. Proto e, rekrutování, výcvik, financování e, a cestování. Ne cestování za turistickými účely, ale za teroristickými účely. E, to znamená něco zcela jiného když jedete do Sýrie, ne proto, abyste se tam bavili, ale proto, abyste se zapojili do teroristických činností, jako je nabírání, výcvik ostatních, inspirace ostatních, zabíjení, usekávání hlav, braní novinářů za rukojmí a tak dále. My se zabýváme v Eurojustu eh, koordinací situací, kdy jsou zajímáni novináři v Sýrii jak získávat důkazy z takovýchto zemí velice, velice těžko. Na to se musíme také soustředit. Na to, jak posílit eh, spolupráci se zeměmi mimo Evropskou unii, na Středním východě, v Severní Africe, na západním Balkáně, v Tureckém. Na to se soustředíme v posledních letech v loňském roce se setkalo 28 národních korespondentů o terorismu. E, byl tam zástupci také e, Norska, Švýcarska a Spojených států ale také Turecka a západního Balkánu a také e, žalobce z Tuniska. Tam už jsme se zapojovali při šetření útoků v Susu v loňském roce, k který eh, si vyžádal mnoho eh, obětí. To byli lidé, kteří šli do muzea a lidé, kteří zkrátka si užívali prázdnin na pláži. E, takže my se zabýváme e, i, i tímto v rámci analýzy terorismu. To nemůže udělat Evropská unie sama. Je potřeba využívat profesionály přímo z regionu, e, budovat důvěru a to v souladu s principy právního státu. Víme, že ISIS se teď přesouvá ze Sýrie do Libie a my teď pracujeme na navázání dobrých kontaktů s Libijci. Je to jednoduché jednoduché není. Eh, je to složitý problém, který se nedá vyřešit jednoduše a potřebuje čas. Je to ale všechno velice akutní a takto s tím jednáme. Eh, děkujeme, děkuji za otázky a pokud jde o legislativu, eh, tak zabýváme se i ochranou mladistvých. Víme, že v některých zemích je možná obžaloba a soudní řízení i odsouzení v nepřítomnosti. A to je dobře, protože velice často uh, obžalovaný uh, odešel do Syrie nebo se řekne, že, odeš- že je mrtvý a najednou se s ním potkáme u dalšího teroristického útoku. Tady je potom něco strašně špatně. To není pouze uh, rolí zpravodajských služeb. To, co děláme my, se zakládá na vyladěné soudní práci, ke které patří patří i využívání zvláštních vyšetřovacích technik a legální komunikace s policií a tajnými službami, což bude eh, eh, hlavním bodem našeho příštího zasedání, eh, jak co nejlépe využívat těchto legálních způsobů a pak bych se soustředila ještě na něco dalšího, a to je článek 13 rozhodnutí o Eurojustu který znamená, že musíme být informováni pravidelně o dalších formách zločinu. Ano, pane Fosy, při naší operativní a strategické práci zjišťujeme, že existují vazby mezi terorismem a e, organizovanými zločiny, jako je e, obchod s lidmi, obchod s drogami, a financování e, terorismu e, pochází právě z organizovaného zločinu a z praní špinavých peněz. To není nic nového. E, to znamená, že musíme přemýšlet jaksi mimo zavedené kategorie, protože takovéto kategorie, takovéto škatulky už neexistují protože ně, ně, někdy eh, různí eh, zločinci využívají náboženství k tomu, aby mohli eh, páchat teroristické útoky, abych to řekla na rovinu. Ještě k obavě pana Kirkhopa. Ano, spolupracovat musí nejen členské státy a sdílet informace v reálném čase a musíme zajistit také, aby Eurojust mohl vykonávat koordinační funkci. A to také ve spolupráci s Europolem, který je samozřejmě naším hlavním partnerem. To, že bylo zřízeno Evropské protiteroristické centrum, znamená, že musíme posílit spolupráci s Europolem. A to právě také děláme eh, u eh, kyberkriminality. Eh, vysíláme vysoce specializované žalobce, kteří tvoří most mezi Eurojustem a členskými státy a Europolem. Čímž zajišťujeme, aby ty soudní kroky, ty soudní následky sbírání informací probíhaly tak, jak mají až k rozsudku. Děkuji také paní Gisbekové za její otázku, kterou položila. A teď to rychle zhrnu. Eh, pokud jde o eh, vytváření sítí terorismu, tak my bychom také měli odpovědět vytvářením sítí. A právě to děláme už nějakou dobu. Existuje neformální eh, protiteroristická síť, která se ale projevuje. Eh, je to TCM, eh, tam analyzujeme eh, rozsudky a odsouzení, máme také zprávy o výsledcích detailně analyzujeme eh, příkladné eh, rozsudky jako Sharia for Belgium. Eh, to je rozsudek, který byl zdrojem inspirace pro nedávný španělský rozsudek. Je zapotřebí o tomto hovořit na těch neformálních schůzích naše, naší sítě. To my děláme, podobně jako u kyberkriminality a momentálně se zabýváme pašováním imigrantů na té, což je jedna z těch nejvyšších úrovní zločinnosti. E, děkuji. E, já bych chtěl zmínit, že máme teď mnoho chystaných návrhů, které se týkají bezpečnosti e, obecně, bezpečnostní agendy, boje proti terorismu a tak dále. A role Eurojustu je poměrně složitá a důležitá. Takže my s vámi eh, budeme v kontaktu, až budeme diskutovat o některých těchto tématech na různých slyšeních. Děkuji moc krát za eh, prezentaci a za vaši velice důležitou práci která hodně souvisí s aktuálním děním. Přeji vám hodně štěstí eh, a děkuji vám. Děkuji, kolegové. Ve tři hodiny máme společné slyšení Libe Sede. Ještě jednou děkuji a na viděnou.